puntualmente. E vado subito all'ordine del... Začali jsme eh, s malým spožděním, teď bych se ráda dostal, dostal k našemu programu, začnu bodem jedna. To je přijetí programu, pakliže nebudete mít žádné připomínky, tak považujeme tento program za schválený. Potom mám pod bodem C2 určitý počet sdělení. Nejprve se jedná o tlumočení. Dnes máme tlumočení do a z 23 jazyků. Také bych vás rád informoval o tom, že s ohledem na mnohojazykový režim, který charakterizuje práci parlamentu, že se vždy pokusíme zajistit maximální počet jazyků na tlumočení našeho výboru. Ale to samozřejmě také souvisí s tím, kolik tlumočníků budeme mít k dispozici. Někdy je také nezbytné eh, konat zasedání výboru v sálech, kde není k dispozici dostatečný počet kabin, takže někdy možná budeme mít méně jazyků. Eh, víme velice dobře, že musíme omezit náklady a proto bych chtěl požádat eh, všechny členy výboru o následující věc. Pakliže nemůžete přijít na zasedání výboru, oznamte to včas sekretariátu aby v tom případě eventuálně mohl být snížen počet jazyků na tlumočení odpovídajícího zasedání. Abychom mohli omezit počet tlumočníků a tím snížit náklady v případě, že tlumočení do vašeho jazyka nebude nezbytné. Teď bych ještě rád upozornil na to, že práce našeho výboru je webstreamovaná budeme pokračovat tak, jak se to dělalo do posud. A ještě, ještě bych rád připomněl, asi už to budete vědět, že výbor pro ekologické otázky je výbor, který je příslušný pro projekty snížení tiskovin a tištěných podkladů eh, v sálech parlamentu. Pakliže tady máme členy výboru, kteří si nepřejí papírové dokumenty, ale pouze elektronické verze, mohou je naleznout na webových stránkách našeho výboru. A proto kolegové, kteří si nebudou přát papírové dokumenty, sdělte to prosím sekretariátu. Další sdělení se týká uvítacího balíčku našeho výboru. Naleznete ho před sebou v nejrůznějších pracovních jazycích. A samozřejmě dostane každý tento podklad v jeho respektivní mateřštině. Naleznete zde uvedení do práce výboru pro, na ochranu životního prostředí a ochranu veřejného zdraví, základní informace o legislativních postupech v Evropském parlamentu, jakož i informace o tom, jak budeme provázet činnosti v tomto legislativním období. Elektronická verze tohoto uvítacího balíčku je rovněž k dispozici na webových stránkách našeho výboru. A další sdělení, a to je něco potěšitelného. Tak, jak jsme to běžně dělávali dnes odpoledne, čtvrt hodiny před zasedáním výboru, to znamená ve tři čtvrtě na tři, uděláme skupinovou fotografii. Prostě rodinnou fotografii našeho výboru a proto bych rád požádal všechny členy výboru, aby se dostavili, abychom mohli tuto fotografii pořídit. A tu potom budeme používat jistě při četných příležitostech. Budeme se fotit zde, takže prosím pěkně doražte do sálu ve tři čtvrtě na tři. E, další zasedání našeho výboru se bude konat 3. září od 9 do 12.30, od 15 do 18.30 odpoledne a zasedání 4. září bylo škrtnuto. A teď můžeme přistoupit k dalšímu bodu, který se týká sdělení předsedy týkající se doporučení přijatých koordinátory. 14. června koordinátoři se sešli ve Štrasburku 14. července, promiňte. Obdrželi jste odpovídající eh, Dostali jste podklady, nedostali jsme žádné připomínky a proto tyto podklady platí za přijaté a schválené. Naleznete je rovněž na webové strán, webových stránkách. A teď můžeme přejít k dalšímu bodu našeho programu. týkajícího se souhrného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015. Nejprve se jedná o komisi. Já jsem dříve pracoval v rozpočtovém výboru. Byl jsem hlavním zpravodajem a proto mě kolegové požádali, abych zpracoval stanovisko za výbor Envy. Včera jste dostali v elektronické formě tyto podklady. Bohužel to všechno zatím máme pouze v angličtině, protože jsme měli jenom málo času. A dovolte, abych teď něco řekl k návrhu stanoviska které jsme vypracovali pro rozpočtový výbor k rozpočtu tedy 2015. V rozpočtu mého stanoviska jsem nejprve vyzdvihl, jaké e, závazky a platby jsou plánovány pro příští rozpočet tak, jak je tomu vždy u závazků. Je tomu tak, že závazky jsou vyšší než platby což vedlo k tomu, že každoročně máme takzvané rally, čili ještě nevyučtované záležitosti. To jsou prostředky, které nebyly vydány v tom kterém roce a k závazky, které tedy nebyly plac, zaplaceny v dotyčném roce. Eh, zkrátka rally z rest a liquide zbývá tedy k vyřízení. Eh, to, co je v působnosti našeho výboru, se nachází eh, v tomto stanovisku a u některých programů tady existuje určité nebezpečí, že určité platby budou velice, jsou tady velice omezené a budou mít potíže se splácením pod bodem 7 stanoviska. Eh, říkáme něco k například programu LIFE. a to, že ve srovnání s minulým rokem tady máme na e, zvýšení e, o 7,2 milionů pro potírání klimatických změn, čili tady e, v oblasti klima, změny klimatu jsme dosáhli navýšení a to by mělo stačit pro pokrytí potřeb této oblasti pro rok 2015. Ale ta část, která se soustředí na ekologii jako takovou, zdá se naznačuje, že tady nebude dostatek platebních prostředků eh, pro eh, rok 2015. To znamená, že v říjnu roku 2015 nezměnili se nic v rozpočtovém plánu. Budeme mít problémy s platbami. Proto jsme ve stanovisku požádali komisi a radu o zabezpečení dostatečných prostředků v rozpočtu, eventuálně i nějakým dodatečným rozpočtem, tak, aby programy v oblasti ochrany životního prostředí mohly normálně běžet v roce 2015, aniž by bylo nutno něco přerušit jenom proto, že by najednou chyběly platby další témata, na které se odkazujeme ve stanovisku, to je otázka agentur. Víte zcela jistě, že existuje program, jehož cílem je za pět let personál v, v komisi i všech agenturách snížit o 5% v budoucích pěti let. A tady můžeme očekávat potíže, zejména v těch agenturách, které vykazují činnosti v souvislosti s externími službami. To znamená, že část jejich zdrojů nedostávají z rozpočtových prostředků Komise a Evropské unie celkově, ale část prostředků přichází přímo z poplatků, které platí podniky eh, za práci agentur. A tady, tady existuje nebezpečí, že činnost určitých agentur by mohla být eh, ohrožena. Proto jsme s ohledem zejména na dvě agentury poukázali na kritické body v našem stanovisku a také jsme popsali, jaké problémy mohou nastat, mm, pakliže by byly kráceny prostředky pro agentury. Rovněž poukazujeme na to, že výbor Envy považuje pilotní projekty za nesmírně důležité. To jsou skutečně iniciativy, které slouží k tomu, aby později mohlo dojít k legislativnímu postupu a proto veškeré pilotní projekty a přípravné akce v souvislosti s tématy, která jsou důležitá pro náš výbor zásadní a musí být dostatečným způsobem financovány z rozpočtu pro rok 2015. Tolik velice krátce k mému stanovisku a nyní bych okamžitě dal slovo komisi. Máme tady různé zástupce, nejprve Francois Kasána z finančního oddělení generálního ředitelství na ochranu životního prostředí. Děkuji vám, pane předsedo. Možná několik slovíček, protože se jedná o nový výbor, co se týče rozpočtu eh, obecně. Eh, co se týče závazků, těch je o něco méně eh, než 500 milionů. A eh, co se týče pladeb, eh, méně než 400 milionů, obecně je to 380 milionů pro 2015. Když to srovnáme s globálním rozpočtem, Zdá se to možná slabé, ale to je pouze špička ledovce, protože tady máme výdaje eh, pro potírání klimatických změn v jiných politikách Evropské unie, zejména v regionálních fondech, společná politika, politika výzkumu a politika vnějších vztahů a služeb nemá, obecně odhadujeme, že zhruba 15 komunitárního rozpočtu se může týkat také ekologie. A před dvěma lety jsme zavedli systém vystopovatelnosti výdajů v oblasti boje proti klimatickým změnám z jedné části a také v oblasti ochrany biorozmanitosti, biodiverzity na straně druhé. Tento rozpočet pro rozpočet je reprezentovan s 80-85% programem LIFE, příspěvky mezinárodních organizacích působících oblasti ekologie v jiných částech, zejména z příspěvků agentur, tak jak na to upozornil pan předseda díky pilotním projektům a přípravným akcím. Co se týče roku 2015, návrh rozpočtu komise Ehm, sleduje linii víceletého finančního výhledu a rozhodnutí, která se týkala výdaje agentur, Evropské agentury Skodaně eh, pro ekologii. Ehm, to znamená, že pokračujeme tady vlastně v závazcích, které byly určeny pro tento typ agentur a pro rok 2015 máme určité obavy týkající se úrovně pladeb, tak jak na to upozornil pan předseda. V souvislosti s našimi potřebami domníváme se, že od poloviny říjnu pakliže naše předpoklady budou naplněny, dojde k potížím v rozpočtu a budeme potřebovat transfer z jiných položek rozpočtu. Ale to se bude týkat celé komise, která se nachází v této situaci. Druhý bod, speciálně pro rok 2015, se týká našeho příspěvku pro agenturu pro chemické výrobky v Helsinkách, zejména biocidy a registrace těchto produktů a část příspěvku této agentury eh, působí právě z pladeb průmyslu, průmyslových podniků, které vyrábějí tyto produkty. V roce 2013 a 2014 jsme měli eh, určitou eh, konkrétní pomoc v jednotlivých bodech a, agent, bodech a agentura pro rok 2015 nám hlásí, že tady nastanou systematické problémy a budeme muset nalézt eh, udržitelnější řešení. Jiný bod týkající se mm, roku 2015, bude to druhý rok uskutečňování víceletého finančního rámce, ale bude to v podstatě první rok, který bude operační s dvěma novými prvky. První to je delegace větší části programu LIFE, a řízení těchto programů výkonnou agenturou a potom agenturou pro, to je agentura pro malé a středně velké podniky a druhý bod eh, finanční nástroje poprvé eh, z komunitárního rozpočtu poplynou do finančních nástrojů, které budou řízeny Evropskou investiční bankou, zejména v boji pro zachování biodiverzity a potírání klimatických změn. To jsou tedy zásadní prvky, které bych vám mohl říci k tomuto rozpočtu a možná, že bych teď dal slovo mému kolegovi eh, z DG Sanko, který vám může říct něco k rozpočtu Sanko. Děkuji mnohokrát. Co se týče ochrany spotřebitelů, to je DG Sanko, týká se to programu ochrany veřejného zdraví a také zdraví eh, potravin a zdraví rostlin. Eh, tady eh, byla stanovena výše závazků rozdělených mezi veřejné zdraní, zdraví, zdraví zvířat, zdraví rostlin a tři agentury CDC, EFSU a EMU. Co se týče závazků, jejich množství odpovídá druhému roku víceletého finančního eh, výhledu a plánu, který byl schválen eh, pro ochranu zvířat a veřejného zdraví. A potom, co se týče těch tří agentur, Máme tady výši závazku, která odpovídá výši prostředků, které byly schváleny komisí v červenci roku 2013. Co se týče závazků, máme tady situaci, kterou vlastně už vylíčil můj kolega i v oblasti boje proti oteplování. E, máme tady omezené prostředky a může se stát, že koncem roku tady bychom mohli mít určité problémy s placením závazku, ale je to samozřejmě závislé na timingu rozpočtu. V momentě, kdy závazky se budou trošku e, lišit, budeme potřebovat potom konkrétně tuto situaci řídit v tom, jak se projeví. E, co se týče personálu víme, že komise se rozhodla aplikovat také eh, krácení eh, rozpočtu 1% v těch třech agenturách a také se týká regulace a snížení zaměstnanců agentur o 1% a to bude aplikována tedy na tyto tři agentury, které už jsem zmínil, EFSA, EMA a DCS. E. Děkuji, to je vše. Grazie. Děkuji. A nyní zde mám několik zájemců o slovo. Že prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za vaši zprávu. Gratuluju vám za ní a chtěl bych pouze říci eh, několik věcí, eh, které už zmínila komise i vy. A sice eh, tu propast mezi platbami a závazky. Je důležité, aby se komise soustředila na to, aby vynakládala prostředky zacíleněji, aby překlenula tuto propast. Pokud jde o agentury, tak já vítám posílení roli agentury pro malé a střední podniky, protože to bude podporovat podnikatelského ducha, eh, který je zapotřebí eh, v boji proti eh, problémům životního prostředí a k podpoře zelených technologií. Vítám také posílení role Evropské investiční banky, která přispěje k financování inovativních produktů, jako je nástroj pro financování přírodního kapitálu. A pokud jde o DG Sanko, je dobře, že tady máme zástupce z DG DG Sanko, protože mě poměrně znepokojuje nedostatek financí na nakažlivé choroby zvířat, e, jako je například e, epidemie prasečí chřipky, e, která jenom ve Spojeném království stála okolo jedné miliardy euro a my máme v rezervě pouze 400 milionů. Takže to je taky poměrně velká propast a to mi dělá starosti. Takže to jsou mé komentáře a děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Také děkuji vám, jakožto zpravodajovi za výbor Envy, protože jste měl čest pouze vlastně jeden týden vlastně, takže jste již na tom zapracoval. Dozvěděli jsme se mnohé o agenturách. A totiž, že u agentur máme tu situaci, že jim dáváme čím dál tím více úkolů, ale nedáváme jim dostatečné finance. A potom to všechno ještě paušálně seškrtáme o 5%, seškrtáme jim personál. My jsme tady o tom hovořili několikrát na Envy, také s Jutou Hauk, která byla stálou zpravodajkou. My jsme to kritizovali, poukazovali jsme na to a nyní ty problémy máme přešli. Takže vás prosíme, abyste to v budoucnosti brali více vážně, protože máme velice dobrý vztah s agenturami a oni to neustále zmiňují, že tady máme na jedné straně nároky, které na ně klademe, ale ta realita eh, je úplně jiná a je mezi tím skutečná propast. Takže je třeba se tomu věnovat i v tomto volebním období, přistupovat k tomu pružně a skutečně naslouchat agenturám, abychom věděli, jaké mají potřeby, protože to jsou v podstatě firmy, které například registrují produkty jako EMA a dále. E, firmy také například platí poplatky a tak dále, ale na druhou stranu takovéto firmy, které tam registrují své produkty, mají jaksi nárok na to, aby získaly kvalitní služby. A proto je důležité, abychom e, poskytli agenturám solidní finanční prostředky, zejména na personál. Pan Gerbrandy, děkuji vám, pane předsedo, a gratuluji vám za první zprávu v našem výboru. Já mám dvě otázky, které se týkají rozpočtu a e, rád bych e, získal nějaké odpovědi od komise. Ta první se týká biodiverzity. E, na základě svého vlastního sdělení komise spočítala, že potřebujeme zhruba 5,8 miliard euro za rok, abychom splnili eh, cíle, které jsou eh, vytyčeny naší strategii pro biodiverzitu. Eh, já jsem podal několik písemných otázek těsně před volební pauzou. A odpovědi mě poměrně udivily. Já se tady neptám na evropský rozpočet, ten je jasný a transparentní, ale zajímají mě eh, rozpočty na biodiverzitu na úrovni členských států. A ten obrázek je zcela jasný. Komise nemá ani ponětí o tom, jak vypadají rozpočty na biodiverzitu eh, v jednotlivých členských státech. Takže moje otázka na komisi zní, eh, co budete dělat, jaký bude váš další krok, jak eh, naplníme cíle naší strategie pro biodiverzitu protože 3,46 e, miliard euro na e, program LIFE na sedm let, e, to by nestačilo ani na jeden rok v Evropě. Takže je zcela jasné, že nejsme ochotní eh, převzít odpovědnost za biodiverzitu od všech členských států. Takže možná by komise mohla rozvést, eh, co plánuje a jakým způsobem chce zatlačit na členské státy, aby zvýšili transparentnost rozpočtu na biodiverzitu. Eh, moje druhá otázka se týká životního prostředí a e, agri. E, já jsem jménem ALDE e, podal pozměňovací návrh, který měl značně tedy zvýšit rezervu rozpočtu a my jsme v minulém víceletém finančním rámci eh, používali asi 2,5 miliard euro ročně. Já přesně nevím, jaká je ta částka teď, ale myslím, že to není o mnoho méně než 2,5 a když to porovnáte s těmi 7 eh, miliardami na program LIFE, tak eh, je to opravdu velký rozdíl. A podle Evropského účetního dvora eh, výnosy z těch ročních 2,5 miliard euro jsou zcela neznámé a možná, že jsou poměrně omezené. A já jsem loni chtěl, aby rozpočtové e, výbory vyčlenili desetiprocentní rezervu a e, uvolnili ji pouze v případě, kdy e, výnosy v oblasti životního prostředí jsou prokázány, ať už členskými státy nebo komisí. A jaký je vývoj od toho posledního roku? Já si nemyslím, že bychom měli vynakládat tolik peníze na něco, co má tak malou relevanci pro cíle této rozpočtové linie. Děkuji.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 Děkuji, pane předsedo. Já bych vám také chtěla eh, pogratulovat k tomu, jak rychle jste vypracoval eh, tuto zprávu. Eh, neměli jsme samozřejmě mnoho času na to, abychom ji pročetli, ale já bych chtěla za svou frakci nadnést několik bodů. Za prvé, myslím si, že bychom tam měli někde napsat, že si uvědomujeme, že člensk, vlády členských stát jsou pod velkým tlakem na to, aby snížili výdaje a do, dostali fiskální situaci pod kontrolu. A to bychom tedy měli e, vzít na vědomí, protože si myslím, že e, je poměrně šílené říkat, že e, rozpočet na životní prostředí by tím neměl být vůbec postižen. Je to samozřejmě rozpočtová kapitola jako každá jiná. A proto bych chtěla, poněkud přísnější eh, vyčleňování prostředků, protože každý výbor říká, že jeho práce je ta nejdůležitější a jeho prostředky eh, musí být chráněny. Takže já bych chtěla, abychom eh, vytkli priority, ale zároveň si přiznali, že jsou i další problémy, které mají sice nižší prioritu, ale budou nám jaksi odebírat prostředky z naší priority. A e, vzhledem k tomu, že pracujeme s legislativou e, v tomto výboru, e, tak hovoříme o tom, že ta legislativa je rozpočtově neutrální a potom po několika letech se dozvíme, že agentury to nezvládají. Takže si myslím, že bychom měli opravdu přísněji dohlížet na agentury a zjišťovat, proč z rozpočtově neutrálních nařízení se stávají rozpočtově negativní. Možná, že agentury dělají věci, které by dělat neměly a pokud budeme eh, jim nakládat čím dál víc práce, jak říkal pan Grote, eh, tak eh, bychom se možná měli zamyslet nad tím, jestli jim také nějakou práci neodebereme. Takže já si myslím, že se dá dosáhnout dodatečných úspor na úrovni agentur. My tady hovoříme o těch 5% v personálu, ale jsou tu i e, další e, možnosti e, úspor, jako, jsou, jako je komunikace, rozpočet na mise a tak dále. Takže my, budeme, my podáme několik pozměňovacích návrhů v tomto duchu. Děkuji vám. Děkuji. A nyní pan Leinen. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie má rozmanité závazky, převzala závazky v mezinárodní ochraně klimatu a nyní se tedy dozvídáme, že tady nemáme dost prostředků na to, abychom dostali těmto svým závazkům. Možná bych se k tomu tedy komise mohla ještě vyjádřit. Děkuji, paní Grostet. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych se vrátila k problému agentur a zejména o jedné agentuře, kterou velice dobře znám a to je Londýnská agentura pro léčiva. Celá léta se jí svěřovalo více a více odpovědností a kompetencí velice často závažných, které jsou nesmírně důležité a nedomnívám se, že tam bychom mohli Eh, odebrat určité odpovědnosti. Jedná se o kontrolu eh, farmaceutických produktů a je pro uvádění nových farmaceutik na trh eh, kontrolu. Teda máme, víme, že tady je celá řada léčivých přípravků, například inovativních nových, které musí projít autorizací a schválení agentury, než jsou uvedeny na trh. To znamená, já si přeju, každý rok je třeba bojovat v rozpočtu proto, abychom skutečně zabezpečili, že agentura bude mít dostatečný rozpočet. A víme, že jsme zatížili práci této agentury, protože jsme ji žádali, aby pracovali vždycky rychleji a rychleji, čili buďme ostražití. Možná, že určitých agentur můžeme krátit prostředky, ale rozhodně ne o agentury na ochranu léčiv. Tady tedy musíme bdít nad tím, aby rozpočet této agentury umožnil zabezpečit pro všechny evropské občany lepší veřejné zdraví a především záručení bezpečnosti léčiv. Děkuji, pan Eckhout. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za to stanovisko. Já mám velice jednoduchou otázku. Dříve, když tady sklízela tyto pocty Jutta Haug, tak nejdůležitější, co udělala, bylo, že vždycky se navrátila k návrhu rozpočtu. Bylo tu mnoho pozměňovacích návrhů vždycky, které se chtěly navrátit k původnímu návrhu. A já bych se chtěl zeptat, jestli to také hodláte dělat, anebo jestli to očekáváte od poslanců. Děkuji. Žádné další zájemce o slovo nemám, takže vám nejdříve sám poskytnu několik odpovědí a pak poprosím komisi, aby mou reakci doplnila. Tak, jak jsme postupovali do posud, což bylo to, že jsme měli návrh rozpočtu, kde samozřejmě jsou závazky a platby pak rada většinou provede škrty u plateb. Často jsou to lineární škrty a nezohlední přitom jednotlivé potřeby jednotlivých programů. Jde o to, že se celkově snaží výdaje omezit. Ale odhady komise to jsou velice dobře uvážené odhady, které právě zohledňují potřeby programu. Já si pečlivě prostuduji veškeré pozměňovací návrhy, které tak předložím, tak abychom se v rámci návrhu rozpočtu přiblížili tomu, co navrhovala komise. Pak při vyjednáváním s radou se tedy pokusíme nějakým způsobem toto opravit a potom v rámci dohodovacího řízení dospět k cílkovému výsledku. A nyní předám slovo komisi pro doplňující informace. Děkuji vám, pane předsedo. Já možná odpovím na dvě otázky, které tady zazněly na, týkající se biodiverzity a ochrany životního prostředí eh, v oblasti biodiverzity a prostředky v této části skrytého ledovce, o kterém jsem hovořil. Komise vám dá příklad vlastně tím, že už dva roky jsme zavedli ten systém vystop povatelnosti použití prostředků rozpočtových. Co se týče rozpočtu členských států, to, co komise může udělat, E, v rámci toho, co bylo navrženo ve zprávě o biodiverzitě, je požádat členské státy, aby dali zprávu o tom, jak používají své prostředky a na co, aby bylo umožněno, že tato a potom bychom mohli um, tedy se snažit o to, aby tato zpráva byla koherentní s tím, co dějí členské státy. Co se týká opatření agroenvironmentálních, Nedávno došlo k novému hodnocení rozpočtových výdajů. Mm, přešli jsme z kontroly, která byla eh, založena na striktní regulérnosti. Podle, eh, přešli jsme na hodnocení dopadů eh, těchto výdajů a Eh, vznikla celá řada speciálních zpráv eh, k biodiverzitě a jednotlivým projektům na ochranu životního prostředí, eh, výdaje jdoucí do ochrany vody, do společné politiky výdajů na potírání, oteplování. A máme tady určitě tý rozpor a co budeme udělat je, že budeme-li sledovat doporučení, které nám dal účetní dvůr, bude to také eh, představeno parlamentu. Co se týče klimatických změn, tady bych možná dal slov, eh, slovo zaměstnanci generálního ředitelství klima. Um, Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o mezinárodní klimatické dohody, tak, tak tady je pět celkem konvencí a my odvádíme příspěvek na rámcovou úmluvu OSN o klimatické změně a potom tu máme Kyotský protokol, pak tu máme Vídeňskou konvenci a Montrealský protokol. Celkem eh, hovoříme asi o 800, 850 tisících euro ročně. Už jsme odvedli tento příspěvek v roce 2014, takže to je zaplaceno a zajistíme také, aby byl zaplacen příští rok, pokud ten rozpočet zůstane tak na, na té úrovni, jaká je navržena. Děkuji, pane předsedo. Prego. A e, abych odpověděl na tu otázku o prasečí chřipce, tak e, ten společný finanční rámec byl e, byl zveřejněn v tomto roce a to je dokument, který nastavuje pravidla pro způsobilé výdaje na vymicování zvířecích chorob a je na členských státech, aby včas představili své programy. To je eh, každoroční systém, takže to financování eh, se zakládá na tom, eh, jaké jsou uznané zvířecí choroby. Děkuji všem mnohokrát za příspěvky. A nyní lhuty. Víte, že rozpočtový a procedura letos je mnohem kompaktnější, protože jsme měli volby, byl to volební rok, takže máme lhuty velice krátké. Lhuta pro pozměňovací návrhy pro rozpočet je zítřek 24. v 16 hodin odpoledne a lhůta pro pozměňovací návrhy ke stanovisku je ve stejnou dobu. A je třeba, aby byly pozměňovací návrhy předkládány pouze v angličtině. Hlasovat budeme na schůzi našeho výboru 3. září. Jediné, co bych chtěl ještě dodat, je toto. Veškeré návrhy na pilotní projekty a přípravná opatření musí být ještě jednou předloženy ve formě pozměňovacích návrhů k rozpočtu a to do zítřka do odpoledne do 16 hodin. A tímto, myslím, můžeme již přejít k dalšímu bodu na našem pořadu jednání, což je příprava na summit OSN o klimatu v září 2014. Víte, že 23. září Generální tajemník OSN Ban Ki-moon organizuje klimatický summit v rámci generálního valného schromáždění OSN. Tento summit byl zvolán proto, abychom, aby se jaksi zvýšilo úsilí vzhledem na klimatické konference, které se budou konat v Paříži v roce 2014 a v Limě v roce 2015. Ban Ki-moon se snaží vyzvat společnost a jednotlivé státy, aby na klimatických summitech předkládali ambiciózní plány tak, aby cíle, které jsou v oblasti klimatických změn, mohly být splněny. Generální ředitel, generální ředitelství pro klima je dnes, zne, dnes přítomen, zastupuje tedy Evropskou komisi a vysvětlí nám, jak vypadá stav přípravných prací na summit OS, který tedy připravují summit OSN o klimatu. Rovněž zodpoví i vaše otázky, takže já nejdříve předám na 10 až 15 minut slovo panu generálnímu řediteli, aby mohl přednést svou prezentaci. Děkuji, pane předsedo. Je mi potěšením eh, být tady u vás v, v novém výboru eh, Envy za vašeho předsednictví. Eh, je to velice důležitý výbor, který měl v minulosti značný vliv a my se velmi těšíme na práci s vámi v tomto legislativním období. Já bych se soustředil na dva až tři body ohledně toho summitu Pankimuna, ale nejdůležitější je, jak za, začlenit důležitost tohoto samitu do rámce mezinárodního vyjednávání o klimatických změnách. Toto bude první setkání světových lídrů od Kodaně a bude se tam připravovat nová mezinárodní klimatická dohoda eh, v Paříži, která bude dokončena, jak doufáme, v prosinci 2015. Takže eh, co se na tom Pankimonově samitu stane, bude velmi důležité z pohledu této mezinárodní mezinárodní eh, pařížské dohody. Takže eh, já bych se chtěl na chvilku pozastavit eh, o tom, u toho, jaký je stav této mezinárodní dohody. Vědci vyjádřili svůj kolektivní názor v, ve zprávě IPCC z roku 2013 a říkají, že bez kon, že kontroly, bez kontroly skleníkových plynů do konce století globální teplota eh, stoupne eh, o 2,6 až 4,8 stupňů Celsia oproti současnosti. Eh, tomu musíme zabránit a proto potřebujeme globální klimatickou dohodu, která by omezila vzrůst globální teploty na maximálně 2 stupně Celsia, což už bylo e, odsouhlaseno umluvou e, OSN o klimatické změně. E, v roce 2011 bylo dohodnuto při, že bude připravena nová globální dohoda do roku 2015, která právě se má zaměřit na omezení vzrůstu teploty na 2 stupně Celsia. E, pro nás je zásadní, ale nejen pro nás, i pro další státy je to, že poprvé tato dohoda e, má e, být uplatňována všemi stranami a ne pouze těmi takzvanými stranami z, z přílohy 1, protože tento, tato příloha 1 už pochází z roku 1992. Abychom zajistili úspěch, tak Evropská unie musí nadále zastávat vůdčí roli a prosazovat ambiciozní výsledek, zejména ze strany velkých ekonomik. A loni ve Varšavě bylo dohodnuto, že velké ekonomiky eh, přispějí k této dohodě eh, do roku 2000, do března 2015. To nám dá čas několika měsíců eh, na hodnocení toho cíle maximálně 2 stupně Celsie, než bude schválena konečná dohoda v prosinci v Paříži. Eh, Evropská unie splní eh, tento termín na základě rámce do roku 2030, o kterém teď diskutují hlavy států a tyto diskuze mají být ukončeny v říjnu tohoto roku. Eh, tak eh, povzbuzující novinky se dozvídáme také ze Spojených států, eh, která teď, které teď upravují legislativu o elektrárnách a povzbudivé zprávy přicházejí také z Číny, která Eh, diskutuje o možném zastavení emisí. Další ekonomiky, jako je Japonsko, Brazílie, eh, Indie, eh, Kanada, Jižní Afrika, Austrálie a další, ještě nepotvrdili, že v prvním kvartálu roku 2015 jsou připraveny na vyjednávání v Paříži. Taková je tedy důležitost toho samitu generálního tajemníka OSN. Eh, je to klíčový krok k dalšímu kolu vyjednávání, které proběhne letos v prosinci v Limně, eh, pouze 12 měsíců před konferencí v Paříži. Eh, přestože generální tajemník OSN a jeho summit je stranou toho hlavního vyjednávání, tak samozřejmě bude mít na toto vyjednávání velice důležitý dopad. A proto generální tajemník naléhá na světové vůdce, aby se zúčastnili tohoto samitu a aby se uvolili k silným závazkům ohledně budoucích akcí v oblasti klimatických změn. Zejména důležité je, že všechny velké ekonomiky eh, projevují vůli po ambiciozním snižování emisí eh, z té dohodě z roku 2015 a u eh, nejchudších rozvojových zemí eh, tu máme ujištění o tom, že, že tady proběhne dostatečná adaptace. Evropská unie bude reprezentována předsedou Barosem a mnoha šéfy států a vlád. Přítomna bude také komisařka Hedegordová a mnoho ministrů životního prostředí také pojede do New Yorku. Uvědomujeme si, že více než 100 eh, eh, hlav států a vlád se účastní eh, tohoto samitu, včetně zástupců Číny, Indie, Brazílie a Mexika. Ti všichni už potvrdili účast a je poměrně pravděpodobné, že se zúčastní také prezident Obama. Takže e, Evropská unie musí být také plně zastoupena e, svými vůdčími představiteli, e, aby tak dala najevo své odhodlání v oblasti klimatických změn. Co tedy, čeho tedy chce Evropská unie dosáhnout na tomto samitu? Nejdůležitější patrně je, že světoví lídři musí znovu potvrdit svůj závazek dosáhnout dohody v Paříži a e, musí e, schválit dohodu, která e, potvrdí ten cíl maximálně 2 stupně Celsia. Evropská unie potvrdí svůj závazek do že do, roku, do prvního kvartálu roku 2015 potvrdí svůj závazek 2030, tak jak bylo schváleno ve Varšavě. E, Evropská unie také e, ukáže, že pokud jde o naše závazky do roku 2020, e, tak nejen doma, ale i mezinárodně už plníme naše závazky a patrně překročíme naše cíle do roku 2020 Eh, a už dnes jsme blízko splnění cílů do roku 2020, protože se nám patrně povedlo Eh, snížit emise eh, o 18 až 19 a náš, procent a náš cíl je 20 procent do roku 2020. Eh, doufáme, že se nám podaří navázat silné a efektivní partnerství s rozvojovými zeměmi na celém světě, protože mnoho peněz na rozvojovou pomoc se vynakládá právě v těchto zemích, například prostřednictvím Aliance pro globální klima Musíme podporovat výzvy, které se týkají eh, adaptace, eh, zejména v nejzranitelnějších a nejchudších zemích. Mimochodem Evropská unie také hodla zopakovat svůj závazek eh, zajistit přístup k udržitelné energii pro všechny do roku 2030 a potvrdí svůj závazek k Eh, globálního odstavení HFS eh, a ukončení dotace na fosilní paliva a eh, potvrdí závazek v oblasti oceňování uhlíku. Po Pankimonově summitu se tedy budeme připravovat na vyjednávání v rámci CCC v Limně v letošním prosinci a já předpokládám, že mnoho e, lídrů e, bude hovořit e, nejen o tom, co je potřeba udělat v Paříži, ale také, co naši vyjednávači mají dělat v Limně. A my se domníváme, že je nejvyšší čas na to, abychom v Limně už vypracovali základní návrh textu, pokud jde o zmírňování, adaptaci, finance, transparentnost, globální hodnocení a další důležité prvky, které jsou jsou důležité eh, pro eh, jednotlivé sektory, například pro lesnictví. Měla by tam být zahrnuté také rozhodnuto eh, pro co budou země zavázané k příspěvkům dělat do roku 2030. V Limně by také měly vzniknout pokyny pro mezinárodní proces, který by měl analyzovat zamýšlené příspěvky ještě před Paříží. Všechny strany si uvědomují, že primárním zaměřením že tyto zamýšlené příspěvky jsou eh, velice eh, nová, no, novým termínem, který se objevuje. Je to takzvané eh, INDC, to jsou tedy závazky pro sni- národní závazky pro snižování emisí a ty by měly být hlavním prvkem vyjednávání. A sice konkrétně, co dělat, abychom snižovali eh, emise, abychom zmírňovali emise jinými slovy. Ale kromě toho musíme také vytvořit pole působnosti pro adaptaci a financování. A konečně k tomu financování financování. V Limě eh, budeme muset prokázat eh, pokrok v oblasti klimatických změn, protože zejména otázka eh, kapitalizace Zeleného klimatického fondu bude jedním z bodů programu. Takže musíme zajistit, aby Pan Kimunův summit dal nový podnět klimatickému vyjednávání s výhledem do Paříže v roce 2015, ale hlavním krokem k Paříži 2015 bude nejbližší kolo vyjednávání v Limně na konci tohoto roku, takže na tyto dvě akce se musíme soustředit a to bude velký krok vpřed směrem ke globální dohodě, ve které učiní všechny státy závazky ke snižování svých emisí. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji. Děkuji panu řediteli a nyní se přihlásila celá řada kolegů, kteří si přejí vystoupit a já bych začal s panem Lízem za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji panu generálnímu řediteli. Nejdříve bych chtěl podtrhnout z pohledu EPP, že je skutečně velmi důležité to, co jste řekl, a totiž, že všichni důležití emitenti musí být vázáni musí podléhat vhodným způsobem mezinárodní dohodě. To je značný pokrok, který byl nyní dosažen a který má být by musí být potom v Paříži s konečnou platností zakotven. Já bych poprosil ještě pana generálního ředitele, aby nám něco řekl o vývoji v Číně a v USA. Tam jsou jistě světlé i temnější okamžiky. Včera jsme se dozvěděli, že v Číně zavádějí systém pro obchodování s emisemi a že v jistém části Číny je dokonce cena za CO2 dvakrát ta vyšší, tak vyšší než v současné době v Evropské unii. Rád bych se také dozvěděl něco o plánech USA při omezování emisí CO2 v elektrárnách. Důležité je, abychom při těch veškerých plánech, které jsou, vždy zohledňovali energeticky náročný průmysl realistickým způsobem. Eh, ta dohoda pravděpodobně nebude vypadat tak, že veškeré průmyslové oblasti ve všech částech světa budou od eh, prvního okamžiku podléhat stejným pravidlům, tak to jistě nebude, takže budeme muset zohlednit a dát si pozor na únik uhlíku. Ale není možné, eh, aby všichni měli stejné podmínky, například cementárny prostě nemohou eh, snižovat natolik jako jiné oblasti. Dále bych rád věděl, jak daleko jsme se ratifikací druhého závazného období z Kyoto. To, co máme, je zatím vše velmi neusko, neuspokojivé, protože v podstatě se na tom podílí pouze Evropská unie. Ale máme tady vlastní závazky, které máme těch 20% do roku 2020 a to je, myslím, pro mezinárodní důvěryhodnost Evropské unie důležité, tak abychom to rychle dokončili před Paříží. Takže se ptám, jak eh, ten proces pokročil a kde je třeba ještě na tom zapracovat. A zcela aktuální věc, dnes Evropská komise předloží svou strategii, pro rok 2030. Bude to konečná strategie, protože dosud tam chybělo eh, něco, co se týkalo energetické efektivnosti. My jsme byli poněkud znepokojeni, když jsme slyšeli, že komise do roku 2020 chce pouze 25% energetickou efektivitu, což v podstatě by měl být úkol který, kterého je možné dosáhnout bez dalších dodatečných opatření. Parlament eh, požaduje 40%, já tomu věřím, my to máme sice podložené studiemi, ale samozřejmě také vím, že 40% asi eh, nebude ta konečná hodnota, a přesto bych byl rád, kdyby komise dnes se dohodla na cílu, který bude vyšší. Potřebujeme, aby naše klimatické cíle byly dosaženy mm, tak, aby to nebylo příliš drahé a proto musíme se více zaměřit na energetickou efektivitu, ještě více než na obnovitelné zdroje, protože ten proud, ta elektřina, kterou vůbec nespotřebujeme, tak proto nepotřebujeme žádné nové elektrárny, žádná nová vedení a tak dále. Proto je skutečně důležité a efektivní, abychom finanční prostředky investovali do technologií, do úspory energií, do našich budov a tak dále, namísto toho, abychom právě v této obtížné době posílali naše peníze Gazpromu. Takže bych rád se dozvěděl něco o tom, jak eh, o tom momentálně Evropská komise uvažuje. Děkuji. A nyní pan Leinen. Děkuji, pane předsedo. Pan ředit, generální ředitel nám udělal takový kompliment Eh, označil práci Evropského parlamentu za mimořádnou v oblasti ochrany klimatu. To si myslím, že je správné, protože my jsme vždy byli takovým hnacím motorem v těchto otázkách a já mu ten komplement mohu vrátit. I práce komise byla na tomto poli v podstatě velice dobrá. Problémy jsme vždy měli s vládami členských zemí. Rada většinou naše návrhy rozvodnila, rozmlžila a uvidíme, jak to celé dopadne nyní, když směřujeme k pařížské konferenci. Ta cesta do Paříže je naší druhou šancí. Šancí na to, abychom eh, uzavřeli celosvětovou dohodu po té katastrofě, která se odehrála v Kodani, jsme opětovně my, Evropané, hostitelé velké konference COP a já si myslím, že nyní na druhý pokus by to mělo fungovat, jinak ztratíme tolik času, že již v podstatě nebudeme mít žádnou šanci dosáhnout toho omezení na 2 stupně Celsia. To je ta první věc, o kterou mi jde. UNFCC všichni věci říkají, že do roku 2020 máme gap, obrovský gap, chybí nám miliardy tun snížení emisí CO2. A vždy jsme doufali, že Evropská unie přijde s nějakým novým signálem vedle toho našeho klimatického balíčku, toho cíle 2020, kterého jsme již v podstatě dosáhli. Nyní tady máme snížení emisí CO2 o 19% v roce 2014, ale tady by bylo vhodné, abychom nyní, když směřujeme k Paříži, ještě mohli říci, že dokážeme víc a že uděláme víc a že půjdeme na 25%, nebo jak jsme si vždy přáli na těch 30%. Cesta do Paříže musí skutečně obsahovat všechny, všechny země zahrnout. Od roku 1990 se svět změnil. Většina emisí CO2 momentálně pochází z rychle skoutých ekonomik a proto je důležité, aby se Čína pohnula. Jisté známky tady jsou, takže doufáme a doufáme, že také eh, příkladu Číny Potom následovat další země, Indie a další. Pravděpodobně to bude mm, něco, čeho se nám podaří dosáhnout, bude asi něco menšího, než na co jsme mysleli v Kodani, aby to bylo vše závazné a tak dále. Nyní tady uh, hovoříme o těch národních příspěvcích, to je samozřejmě něco, co je méně závazné, protože státy pouze říkají, co, by, co chtějí udělat, ale není tady ten závazek to takto učinit. Takže já se ptám pana generálního ředitele, co učiníme proto, aby se z toho skutečně staly závazné záležitosti. V opačném případě se bojím, že dosáhneme toho, že budeme mít sice krásný text, ale že ten výsledek pěkný nebude. A pak je zde otázka těch peněz, které mají do toho zeleného fondu pro klima. Tady musím říci, že z toho nemám vůbec dobrý pocit, když si představím, že tady máme každoročně zaplatit 100 miliard dolarů z národních rozpočtů. Ano, experti pracují na inovativních konceptech pro financování, ale eh, nic dalšího o tom nevíme, jak to bude konkrétně vypadat. A další věc, ochrana klimatu se nám podaří pouze, pokud vedle těch klasických zmírňovacích eh, opatření budeme zavádět i jiné věci. Například, když budeme snižovat subvence, eh, které dostávají fosilní paliva. Nebo další příklad ty HFC, to jsou ty fluoridy, které poškozují atmosféru. A samozřejmě se to týká také ceny za CO2. Naše cena v Evropě je v podstatě již minimální, takže tato dodatečná opatření budou nezbytná, jinak to v podstatě nebudeme schopni zvládnout a nedokážeme splnit naše cíle. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji Josu Delbekerovi za jeho velice jasnou prezentaci nebo já to řeknu jinak. Já jsem se těšil na Pan Kimunův summit v New Yorku, ale teď pokud ho cituji správně, tak eh, hlavním cílem eh, podle Jose de Beckera bylo, aby světoví eh, lídři potvrdili své závazky dosáhnout výsledků v roce 2015 takže my budeme rádi, když potvrdí něco, co už slíbili v minulosti. To bude tedy nejlepší možný výsledek toho zářijového samitu. A to není příliš povzbudivé. A e, další věc, která není příliš povzbudivá, je to, co jsem zatím slyšel, že se zúčastní přes 100 světových vůdců. Ale nebude tam příliš mnoho evropských lídrů. E, už teď spolková kancléřka Merkelová a e, britský premiér Cameron prohlásili, že nepoletí do New Yorku. E, takže to je poměrně neveselý obrázek evropského vůdcovství v oblasti klimatu. Pojede tam eh, dosluhující předseda komise, ale za to tam nebudou ti nejdůležitější eh, představitele velkých členských států. Já bych se chtěl zeptat Jose Delbeckera, eh, co s tím komise hodlá udělat. Pokusí se nějak zatlačit na hlavy států, aby se účastnili toho zářijového samitu. Další otázka se týká spíše eh, interního evropského procesu. Je samozřejmě nešťastné, že nemáme žádnou společnou evropskou pozici. Takže co bude pan Barroso říkat světu o evropské pozici, eh, kromě toho, že eh, nesouhlasíme a že Polsko ovládlo celou debatu o klimatu v Evropě a ovládá ji už několik let. Takže taková je moje otázka. Co tam pan Barroso přednese? Dále, eh, jaké jsou úmysly Evropské komise v příštích týdnech a měsících. Eh, jaké návrhy můžeme očekávat, eh, kromě návrhu o energetické účinnosti, který očekáváme dnes a dále? Máte nějaké novinky o směrnici o kvalitě paliv? Děkuji. Dám slovo panu Eichhautovi. Děkuji, pane předsedo já musím říct, že eh, eh, souhlasím s kolegou Gerbrandym a eh, když jsem poslouchal pana Delbekera, když hovořil o zářijovém summitu v New Yorku, tak se zdá, že to bude poměrně bolestná schůzka pro Evropu, protože dá se říct, že e, v podstatě jediné, co se stalo v první Barozově komisi, byl klimatický a energetický balíček a e, v Barozově druhé komisi e, jsme ztratili to vedení, které jsme získali v jeho první komisi. A tohle bude Barosova první mezi, posle, pardon, poslední mezinárodní mezinárodní schůze o klimatu a on tam pojede s prázdnýma rukama. Takže to bude eh, velice bolestná akce pro eh, Barosa. Musím tedy říci, pane Delbekere, že jsem velice zklamán eh, z toho, že říkáte, že nejdůležitějším úkolem bude potvrdit něco, co už bylo několikrát potvrzeno v minulosti. K čemu se tam Evropa bude zavazovat v tom New Yorku? Bude to měsíc před eh, Evropským summitem v říjnu, takže možná budeme moci říkat něco o roce 2030, ale přitom to je ta chvíle, kdy komise bude moci něco prohlásit. Barozo stejně bude za měsíc pryč, tak možná jednou pro změnu výjimečně by komise se mohla zhostit vůdčí role a říct, eh, co si myslí, že členské státy by měly dělat. Vzhledem k tomu, že mnoho hlav států v New Yorku nebude, to je ta pravá chvíle, kdy Barozo může opravdu říct, co si myslí místo toho obvyklého blabla, na které jsme od něj zvyklí a které bohužel vychází i z vašich úst, pane Delbekre, právě teď. Pokud podobně bude hovořit Barozo v New Yorku, sice, že eh, Evropa udělala tolik a tolik do roku 2020, tak pokud eh, bude pokračovat s touto eh, zaseknutou gramodeskou v New Yorku, tak si myslím, že bude lepší, když pan Barozo si ušetří cestu a zůstane v Bruselu. Pokud tam pojede, tak bych byl rád, kdyby byl poněkud razantnější a říkal, co Evropa splní do roku 2030. A pokud jde o financování, tak e, rozvojové země už několik desetiletí žádají Evropu, aby něco splnila a ne pouze krásně hovořila. Tak k čemu se Evropa zaváže? Bude Evropa prosazovat mezinárodní nástroj, který zajistí financování do roku 2020, protože e, zatím v minulosti e, každý mezinárodní summit byl pouze opakováním těch národních závazků rozvojové pomoci pomoci. ale neexistuje žádný e, návrh, který by zajistil e, kontinuální tok peněz, který je potřebný například pro platby v letectví nebo e, námořnictví. Takže něco takového by Evropa měla prosazovat. Nějaký nástroj, který by zajistil dlouhodobé financování a ne pouze ty každoroční závazky, které jsou nepředvídatelné a které jsou v rukou ministrů financí členských států. Krátce, pane Delbekere, co tam Barozo bude dělat? Bude dělat něco víc, než když než, bude, než že bude říkat, že Evropa je skvělé místo a kdysi vedla, ale už teď nevede? Grazie, adesso la parola Miss Suica. Děkuji, paní Šujica. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Nisam sigurna... Děkuji vám, pane předsedo. Já si nejsem jistá, zda může pan de Becker eh, odpovědět na otázky, které položil náš kolega, ale přesto se domnívám, že tyto otázky musíme klást. Domnívám se, že Paříž může poskytnout velkou příležitost a že by šlo opravit chyby, ke kterým došlo v Kodani a zda teď Barroso nebo někdo jiný bude zastupovat Evropskou unii, nezávisle na tom, kdo to bude, kdo bude zastupovat Evropskou unii, ten musí hájit rovněž zájmy komise a tohoto parlamentu. Náš výbor v minulém legislativním období stanovil tři důležité závazné cíle. Nezávisle na tom, jak ctižádostivé tyto cíle byly, je třeba říci, že jsou jistě také možné dosáhnout do roku 2013. Slyšeli jsme, že jsme takřka dosáhli cílu 2020, takže není vlastně žádný problém, abychom dosáhli cíle 2030. Samozřejmě tady máme nebezpečí, že bez kontrolního mechanismu bychom tyto cíle nemuseli dosáhnout, totiž potřebujeme kontrolu. A souhlasím s tím, že je třeba pomoci rozvojovým zemím, to je důležitý faktor. Rozvojové země bohužel nemají dostatek prostředků, a proto potřebujeme nějaký mechanismus, jehož pomocí eh, bychom pomohli rozvojovým zemím. My, rozvinuté země. Ale je tady nebezpečí a sice nebezpečí, o kterém jsme hovořili v minulém legislativním období, a to jsou emise z letecké a lodní dopravy. Tady vidím nebezpečí a myslím si, že v této oblasti bychom měli něco udělat. Mm, je nesmírně důležité, aby tento klimatický summit byl dobře připraven, aby setkání v Paříži proběhlo dobře, abychom neměli stejný debakl jako v Kodani. Děkuji mnohokrát. Máme tady stále více otázek, pane Diot. Děkuji mnohokrát. Když to tak všechno posloucháme, tak si můžeme říci výrok z Bible. Vorweg laufen voran, aber wenn ich mir anschaue, gerade... Duch je silný, ale tělo je slabé. To, o čem hovořil Petr Líze, že prostě tady pořád pokulháváme jako parlament, hospodářství vytváří zaměstnanost a my bychom snad měli vytvářet příklady, co se týče emisí. Rezerva pro stabilitu trhu, že až v roce 2021 se to má nastartovat a přitom víme, že už v roce 2017 budeme mít problém s tím, že budeme mít příliš mnoho certifikátů a problémy se pouze odsouvají. To jsem tedy zvědav na to, jak mezinárodní partneři na to zareagují také se hovořilo o chování určitých členských států. Já doufám, že pan Barroso a komise to budou lépe koordinovat i při financování. Zažili jsme to na posledním summitu klimatickém, že každý členský stát eh, přišel prostě s určitými částkami a nebylo koordinováno vůbec nic. Já bych si tedy přál, aby tady došlo k lepší koordinaci, co se týče finančních prostředků ze strany komise a pak z toho může něco být. Jinak prostě eh, se vydáme v nebezpečí, že už nebudeme věřit tomu, co se proklamuje na těchto konferencích, protože to je pořád jenom kázání, ale žádné skutky nenásledují. Ne, není komise jediným vyníkem. Tady to se týká i členským státům, ale pak, když se bude pokračovat v tom, jak to jede teď, tak eh, ztratíme věrohodnost. Pan Balco?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 Děkuji, pane předsedo. E, já bych chtěl také poděkovat panu řediteli za tuto e, velice detailní zprávu. E, mám dvě otázky a bylo, byl bych rád, kdybyste mi odpověděl. Za prvé, pokud jde o ambice evropských cílů, tak je pravda, že Evropská unie pouze nehovoří o snižování emisí, ale opravdu přijímá opatření a vykazuje výsledky výsledky. Otázka je, e, jaké, jaké je omezení těchto ambicí. E, vyslechli jsme si, že do roku 2020 by mohlo to snížení být až 40 ale ten problém je zároveň globální. Evropa, která je zodpovědná za 13 až 14 světových emisí, může snižovat emise jak chce, ale eh, globální situace se příliš nezvýš, ne, nezlepší. Ta se zlepší pouze, když USA a Čína eh, se k něčemu zaváží a také budou podle těch závazků jednat. Takže já souhlasím, pane řediteli, že nejdůležitějším úkolí, úkolem je přesvědčit eh, lídry Evropské unie, aby eh, aby eh, naléhali na USA a Čínu, aby také učinili závazky. A další otázka moje se týká eh, jaderné energie. My, kteří sedíme v tomto výboru, chceme zvyšovat podíl eh, obnovitelných zdrojů energie. Eh, existují eh, nicméně země, kde jaderná energie je určujícím faktorem celkového energetického mixu. Například ve Francii nebo v Maďarsku tvoří 40 a e, jsou určité plány toto procento e, uchovat. A moje otázka zní, e, souhlasíte s tím, že udržování bezpečných jaderných kapacit by mohlo být pozitivním krokem ve světle boje proti klimatickým změnám? Děkuji. Eh, myslím si, že tady došlo k určitému zmatku, protože eh, ten návrh předtím bylo 40% eh, e-, energetické úspočnosti a ne v oblasti udržitelných zdrojů, ale potom odpoví sám pan generální ředitel. Další řečník, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že jste měl na mysli mě. Ano, děkuji vám. Mám tři krátké otázky, protože nechci tady eh, zatěžovat eh, ještě větším nanosem všechny ty otázky, které se tady vrší. Mm, eh, co se týče našeho prvního zasedání výboru, jsem ráda, že se věnujeme tématu, kde Evropská unie potvrdila svou expertivu navzdory tomu, co tady zaznělo, že ta vůle přichází spíše z komise a Evropského parlamentu než z Evropské rady již celá léta. To tady zaznělo vícekrát. Tento summit bude zásadní pro to, abychom definovali eh, naše ctižádostivé cíle eh, v Paříži, abychom tedy korigovali to, co se stalo v Kodani. Třeba, že tady zaznělo, že vyjednávání eh, nezačaly moc dobře s polskou vládou, která, abych to tak řekla eufemisticky, nehraje zrovna kolektivní hru. Mm, také již Tady zaznělo, že bychom neměli být pesimističtí. Máme dva zás, dvě zásadní věci, a sice, že Spojené státy a Čína se zdá mění svou pozici, co se týče nízkouhlíkových eh, technologií a eh, uvidíme, jak se pohnou věci tady. A co se týče expertů OSN, ty již v tomto stádiu pokročili a řekli, že pro eh, Paříž 2015 jsme dál, než jsme byli v přípravném období před Kodaní. A myslím si tedy, že už se nacházíme ve stádiu, kde plníme cíle CO2 do roku, cíle stanovené do roku 2020 a to už plníme teď. A Teď se musíme pustit více do e, problému oteplování klimatu. Je třeba nalézt zásadní finanční nástroje pro to, abychom pomoci zejména jižním státům. A možná trošku politická záležitost, měli bychom e, dát více perspektivy a senzibilizovat e, občany pro tuto problematiku. Co se týče limy, a později možná také dát eh, určitou perspektivu soudržnosti evropské, protože my si uvědomujeme, že tady máme určitou kakofonii, která se projevila v Kodani mm, a tam došlo k selhání vyjednávání. Myslím, že to můžeme takto definovat a je třeba, abychom tady probudili určité naděje v to, abychom dosáhli soudržnosti a určité jednoty vyjadřování a formulování. Eh, děkuji mnohokrát. Grazie, ovviamente mi scuso per aver pronunciato il suo cognome all'inglese, ma... Eh, děkuji, já se eh, omlouvám, jestli jsem vaše jméno přečetl anglicky, ale eh, já postupně zvládnu všechna jména. Paní Grostet. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Již tady zazněla celá řada věcí, ale je třeba, že tady trávíme mnoho času, abychom se věnovali tomuto tématu. Já mám dojem, že tady prostě ožívají debaty a rozpravu, která jsme měli už v minulém legislativním období. Už mnohokrát jsme připomínali, jak zklamání jsme byli výsledkem Kodaně a jak nás to trápilo. A teď bych já ráda zůstala realistkou. Všechny závazky je třeba plnit, ale měla bych určité otázky. Myslím si, že je třeba zabránit tomu, aby došlo k matení a zmatku určitých procent, která mají být věnována na obnovitelné energie, na energetickou efektivitu. Ale víme, že 40 má jít do energetické účinnosti. To je velice důležitá věc a ani tuto otázku nesmíme pustit ze zřetele. Uh, Eh, ke zbytku. Domnívám se, že třeba připomenout, že Evropa třeba, že je průkopníkem v této otázce boje proti oteplování klimatu není dokonalá. Připomínám, že tady máme zprávu nedávnou, která tvrdí, že 70 emisí z energetického sektoru ve světě pochází z uhelných elektráren a že mezi nejvíce znečišťujícími elektrárny na světě máme určitý počet elektráren, které jsou v Evropě, v Německu, v Polsku, ve Spojeném království a jiných členských státech. To znamená, tady máme rovněž potřebu, abychom vyvinuli naše vlastní úsilí. Samozřejmě E, nemůžeme zakazovat používání uhlí jako zdroj energie. Každá země je svobodná ve svém určování svého energetického mixu, ale musíme podporovat takové metody a technologie, které jsou známy. Už 8 let se zasazujeme o to, nebo vlastně 6 let, to bylo v roce 2008. A já bych ráda věděla, kde tedy se teď nacházíme v otázce skladování CO2. A ráda bych věděla, zda tedy se vůbec pokračuje, zejména v těch technologiích CCS. A ráda bych věděla, eh, jak daleko jsme, protože když poučujeme partnery, tak bychom také měli jasně prokázat výsledky, co se týče CCS. Jak můžeme postupovat tak, abychom také měli účinné alternativní energie, protože nejsme schopni skladovat energii. A v tomto okamžiku je třeba, abychom ty nejlepší technologie mohli předávat také našim partnerům, abychom zlepšili situaci v oteplování klimatu. Čili chci vědět, jak to vypadá s těmito novými technologiemi, zda se dostáváme ku předu a zda je sdílíme s našimi partnery. Co se týče kapitalizace zeleného klimatu, eh, o tom se má diskutovat v Limě, ale já bych chtěla mít více informací k této otázce. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat pana Delbekna a komise. V roce 2007 OSN vydalo zprávu pod názvem The Launcher of Livestock, Při, hlavně na tom pracoval pan profesor dr. Klein. A v této zprávě se ukázalo, že více než 18 klimatu škodlivých emisí vzniká eh, globální výrobou masa a v této souvislosti by mě zajímalo, do jaké míry komise také reaguje na tuto skutečnost, jak při samitu OSN, tak na přípravě samitu v Limě a samozřejmě také v Paříži. Chcete se tím zaobírat? Uh, protože v této důležité oblasti je třeba také navrhnout nějaké myšlenky, abychom mohli snížit CO2 o 2%. Děkuji mnohokrát. E abbiamo un'ultima richiesta intervento da parte del collega Pedicini. Děkuji mnohokrát. A nyní poslední řečník, kolega Pedicini. Děkuji, pane předsedo. Já zcela souhlasím s cíly, které jsme si vytkli, jsou velmi ambiciozní. Mám tím na mysli cíle v oblasti energetické účinnosti, ale na druhou stranu eh, zjišťujeme, že se chováme poněkud rozporuplně, tedy některé členské státy. Částečně eh, například využívají eh, zdroje energie, které nejsou příliš dobré, například jadernou energii. Já bych se tady rád eh, vrátil příkladu Itálie. Itálie do roku 2020 eh, vyráb, bude a dále chce vyrábět energie z fosilních zdrojů, například z ropy. A po roce 2020 chceme dokonce zdvojnásobit naši výrobu ropy, a to jak na kontinentu eh, a dále offshore. tady se hovořilo o technologiích a metodách. momentálně v Itálii využíváme staré metody a technologie, které v jiných oblastech jsou v podstatě zakázané, například fracking, hydraulické štěpení, velice znečišťující technologie, které mají velký dopad na životní prostředí a také na cestovní ruch, protože toto, eh, tyto technologie jsou využívány v Jaderském moři u pobřeží Itálie. A já se tedy ptám, jakým způsobem bychom měli zajistit naše cíle tak, abychom skutečně využívali obnovitelné zdroje. Děkuji. Tímto jsme uzavřeli náš vystoupení poslanců, kteří si přáli přispět se svým příspěvkem a já jsem tady vyrozuměl z vystoupení kolegů, že všichni požadují, aby komise byla energičtější. E, na, e, kolegové položili komisi jasné konkrétní otázky. Máme dost času, takže bych poprosil komisi, aby na otázky odpověděla. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, většina z těch otázek eh, se týkala toho, eh, co pan předseda Barroso řekne na pan Kimonově summitu. Já to nevím, já mu nečtu myšlenky, ale myslím si, že řekne, že Evropská unie má dlouhodobě dobré výsledky ve snižování skleníkových emisí. A v kjotském období jedna se EU zavázala snížit emise o 8% od roku 2008 do roku 2012. EU snížila své emise se o 18% za toto období. E, a kromě tohoto prvního období e, proběhlo ještě druhé období a teď už se blížíme k e, cílům, respektive teď schválíme cíle do roku 2030. Tento cíl bude 40%, což je tedy o 20% více než do roku 2020. Pak to máme cíl v oblasti obnovitelné energie 27% nebo 28% a e, dnes bude zveřejněn cíl v oblasti e, energetické e, účinnosti. Já nevím, co komisaři zveřejní, ale myslím si, že to bude nad 25%. Evropská unie tedy má dlouhodobě dobré výsledky ve snižování emisí a jsme v tomto světoví lídři. Byla Eh, poměr skleníkových plynů k HDP byl snížen na polovinu od roku 1990. Svět si toto uvědomuje a eh, právě proto eh, je EU takovým symbolem pro ostatní státy světa, aby pouze nejednali, ale aby e, také e, prováděli e, akce. Například Čína má sedm pilotních projektů pro obchodování s emisemi. Tyto projekty byly zřízeny se značnou podporou Evropanů a Evropské komise a Také jsme poskytli čínským úřadům mnoho našich znalostí a softwaru. Takže eh, dnes eh, opravdu eh, jsou ceny emisí dvakrát vyšší než v Evropě, v Číně. A to je ukázka toho, že ostatní části světa se řídí naším příkladem. Samozřejmě ceny uhlíku na našem trhu jsou nízké, ale právě proto máme na stole návrh, o kterém doufáme, že Eh, ho schválí eh, a tento výbor i eh, Evropský parlament. Pokud jde k těm hlavním opatřením, které jsme učinili v EU, jako je ETS, tak tyto projekty mají následníky nejen v Číně, ale i v Koreji, v, ve Spojených státech a tak dále. Pokud jde o Ameriku, tak eh, IPA eh, připravuje legislativu, eh, proběhl soudní proces týka, který se týkal toho, zda tato agentura má kompetence připravovat tuto legislativu. Ten proces už proběhl a EPA e, e nyní e, připravuje tedy legislativu ohledně snižování skleníkových plynů a elektráren. Víme, že ve Spojených státech se tedy odstavují uhelné elektrárny. Spojené státy se zavázaly k 17% v Kodani a tento závazek splní právě tak, jak my plníme ten 20% 40% závazek do roku 2020. E, důležitá otázka, kterou pan Barroso také nadnese podle mého názoru, e, je, že stále více zemí na světě posilují své ambice, protože, eh, jak jsem říkal, tak díky našim politikám a díky naší specializaci na nízkouhlíkové eh, komodity eh, část emisí, v podíl emisí Evropské unie ve světě se snižuje z 13%, které máme dnes, na zhruba 10% do roku 2020. Takže podaří se nám zastavit klimatické změny pouze, když Eh, i ostatní aktéři budou spolupracovat. A právě proto vyjednávání eh, před eh, Paříží by se měla nést v duchu jednoho klíčového slova a to je účast, participation. Mnohem více zemí se musí účastnit snižování emisí a to může žádat určité ústupky od některých. Zazněla tu také otázka, k čemu se v Paříži zavážeme. Nebude to uh, určité rozmělnění toho, co jsme uh, se usnesli v Kyotu. Je možné, že uh, ten závazek bude méně striktní než v Kyotu, ale my tvrdě pracujeme na tom, abychom udrželi to jádro pařížské dohody a to jsou významné příspěvky na snižování emisí a za druhé výsledek vyjednávání o monitorování podávání zpráv práv a ověřování. To je tvrdé jádro Kyotského protokolu a e, my všichni jsme zajedno v tom, že chceme vzájemně kon- moci kontrolovat e, co kdo dělá. Takže je e, to MRV, ty požadavky na monitoring, reporting a verifikaci, to je jádro toho, o čem se jedná před Paříží a e, jak nám bylo sděleno, jsou to velice důležité prvky toho vyjednávaného textu, který bude na stole v Limně. Takže proč e, účast je tím klíčovým slovem? E, když si uvědomíme, co jsme zatím dosáhli a že můžeme dosáhnout mnohem více, a protože jsme tedy se zavázali k těm 40%, tak to bude klíčovým prvkem spolu s tím MRV. O tom budeme jednat v období eh, od teď do eh, Paříže. Eh, pak tu padlo několik otázek o financování. Zda to vede k, ke snižování emisí a do jaké míry e, pokračuje Zelený klimatický fond. Pokud jde o tento fond, tak tady už může začít e, kapitalizace. Všechny administrativní požadavky e, jsou splněny a Zelený klimatický fond už běží a kapitalizace by měla brzy nastat a bude to hlavní požadavek také s ohledem na pařížskou dohodu. Důležitější ale možná je, zda ty finance, které vynakládáme ve světě teď na klimatické změny, vedou k reálné redukci emisí já mohu prohlásit, že v rámci debaty o zeleném klimatickém fondu se diskutuje také o, o ověřování založeném na e, výkonu. Zdá tedy všechny finance jsou dobře vykládány a jak zřídit mechanismy, které by byly více založené na výkonu. Evropská komise v rámci rozvojové spolupráce vynakládá finance a tam eh, ta výkonnost je velice důležitým kritériem. A právě tak eh, v Alianci pro globální klimatickou změnu, klimatické změny, která je součástí naší eh, rozvojové pomoci, tam také se kontroluje, tam se kontrolují výsledky, zkrátka jestli se udělalo to, co se udělat mělo. Potom padla otázka na energetický mix, to bylo dokonce několik otázek otázek. Jedna otázka se týkala role eh, jaderné energie, eh, role eh, uhelné energie, ropy a zemního plynu a také břidličných, břidličných plynů. Energetický mix je v kompetenci členských států takže není úkolem komise něco diktovat nebo eh, není úkolem evropských institucí říkat členským státům, co eh, mají dělat a jak mají sestavovat svůj energetický mix. To je v národní kompetenci a eh, ještě to tak mnoho let bude. Ale můžeme udělat jinou věc, která je součástí vyjednávání do roku 2030 a sice zřídit systém řízení v oblasti energetiky. Eh, tady potřebujeme mnohem transparentnější plány členských států a to nejen transparentnější eh, vůči eh, evropským institucím, ale také vůči sousedním státům. To si myslím, že bude velkým přínosem v nadcházejících letech nejen pro klimatickou politiku, ale i pro energetickou politiku. Pokud jde o ta rozhodnutí o, jaderných, o jaderné energii, tak vznikne několik dalších eh, jaderných elektráren eh, a pokud jde o využívání uhlí, tak my litujeme faktu, že využívání uhlí za poslední rok, dva vzrostlo, protože eh, uhlí bylo levné a ceny uhlíku byly velice nízké. Tuto situaci chceme vyřešit lepším fungováním trhu s uhlíkovými emisemi. Dále tu padla otázka na roli technologie CCS, ukládání a zachycování uhlíku. Některé země provádějí eh, experimenty v tomto směru a eh, komise se právě rozhodla, že eh, vyčlenit 2300 milionů euro na zřízení, zařízení CCS ve Spojeném království v rámci programu NER 300. E, pak to padla otázka na zemědělství, jestli je také zahrnuto do mezinárodního vyjednávání. Ano, je, ale bohužel to za, bohužel zatím nemá tak význačnou úlohu, jak by mělo. My připravujeme e, sběr informací a dat, e, během kterého budeme kontaktovat kolegy, kteří řídí společnou zemědělskou politiku a také v tomto druhém pilíři eh, je mnoho výdajů na eh, zemědělské praktiky, které jsou mnohem méně uhlíkově intenzivní. My už jsme naznačili ve sdělení 2030, eh, že v budoucnosti se komise bude zamýšlet na nad sektorem, eh, který by kombinoval eh, emise ze zemědělství a lesnictví odděleně eh, od oboru například energetiky. Pak tu padla konkrétní otázka na úniky uhlíku. My jsme se v komisi rozhodli, což schválil i tento výbor, a teď to přeskoumává Evropský parlament, že budeme i nadále eh, pokračovat se seznamem sektorů, eh, které jsou ohroženy unikem eh, uhlíku eh, od teď do roku 2020. To by mělo uklidnit mnoho znepokojených hlasů v průmyslu a vytvořit prostor pro úvahy o tom, jak nakládat s unikem uhlíku po roce 2020. Podle našich hodnocení k němu v současné době nedochází, ale ve světle strategie do roku 2030 a v závislosti na výsledku eh, mezinárodního vyjednávání je to problematika, která leží na srdci eh, eh, představitelům biznisu, zvláště když, předvá, když uvádějí na trh energeticky intenzivní produkty. Proto probíhá intenzivní debata o úniku, o uhlíkových únicích. My si uvědomujeme, že je to velice eh, důležitý eh, aspekt a my oslavujeme ty sektory, eh, které jsou uvedeny na tom seznamu sektorů náchylných k uhlíkovým únikům. Pak zazněla konkrétní otázka, která se týkala e, ratifikace CAP e, 2, tedy e, druhého závazného období Kyoto. My jsme s tím návrhem značně pokročili. 27 členských států vyslovilo souhlas, ale stále ještě čekáme na ten 28. členský stát a doufáme, že to rozhodnutí, které přijde v říjnu, e, usnadní e, udělení souhlasu tímto 28. členským státem. E, pak padla otázka, jaké jsou konkrétní návrhy, které připravila komise tak eh, máme tu eh, rezervu stability trhu, ta bude velice eh, důležitá pro obnovení fungování uhlíkového trhu, tak aby fungoval tak, jak bylo původně zamýšleno. Pak tu máme návrh na měření emisí v námořním sektoru, Samozřejmě máme mnoho otázek, které se týkají balíčku 2030, ale s tím musíme počkat až na rozhodnutí hlav států a vlád v letošním říjnu, protože po eh, rozhodnutí šéfů států a vlád komise připraví eh, legislativu eh, která by nastavila novou verzi uhlíkového trhu v roce, po roce 2020 a e, možná také budou zavedena celoevropská opatření, která by měla usnadňovat snižování emisí v členských státech. To se týká plynu, to se týká e, paliv, e, biopaliv a také celé řady eh, produktů a služeb, které mohou být velice uhlíkově intenzivní, eh, jako, je například, jako jsou například klimatizační systémy, eh, které mohou mít velice negativní dopad na klima. Tak tím jsem, myslím, pane předsedo, pojednal většinu otázek. Nemohl jsem zajít do dostatečných podrobností, ale chtěl bych vás ujistit, že že na Munově summitu budeme moci představit velice dobré výsledky a e, projevíme tam naše odhodlání pokračovat do roku 2030 e, ve stejném e, duchu jako dosud. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane generální řediteli. Domnívám se, že můžeme na základě vašich odpovědí uzavřít tento bod dnešního programu. A teď je připraven pan kolega Nicholson, který dorazil. On je zpravodajem pro další téma nové potraviny. A proto se domnívám, že můžeme rovnou přejít k dalšímu bodu našeho programu. Vy všichni víte, že nařízení o nových potravinách je velice komplexní problematika. V lednu 2008 komise předložila návrh na nařízení, ale v žádném legislativním postupu se nám nepodařilo dohodnout se parlament s radou. Eh, březnu roku 2011 došlo k dohodovacímu řízení, ale nevyplynul z toho nějaký návrh, který by evropský legislativec mohl schválit. Hmm. Několik témat nemohlo být vyřešeno, protože tady byly určité kompetenční konflikty mezi jednotlivými výbory, například problematice kolonování. tady jsme o tom hovořili velice dlouho s výborem Agri a otázka je otevřená, kdo je vlastně příslušným výborem pro kolonování. A teď tedy hovoříme o novém návrhu který komise předložila. Rád bych ještě připomenul, že v posledním legislativním období byla žádána studie dopadu A dnes budeme postupovat následujícím způsobem. Nejprve dostane slovo komise, aby nám představila tento návrh o nových potravinách. Na závěr si vyslechneme, tedy poté si vyslechneme zástupce EFSI, agentury, a expertů, kteří tuto studii dopadu zpracovali a potom se mohou členové výboru ptát. Takže začneme okamžitě. Nejprve má slovo komise, aby nám tento návrh vysvětlila. A, takže Chantal, prosím. Uh, thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Jmenuji se Chantal Briči Eh, já jsem poznala eh, podle toho jména, že mám mluvit já. Děkuji vám moc krát eh, za slovo a děkuji vám za to, že jste dali na dnešní program toto velice důležité téma. Děkuji panu zpravodaji Nikolsnovi. Jak jste správně řekl, tak to dohodování stroskotalo, zejména kvůli problémům s klonováním a my jsme teď vypracovali nový návrh pro nové potraviny, který je oddělený od těch dvou návrhu o klonování, které parlament taky projednává. Je důležité o tomto návrhu jednat, protože přejímá ty velice dobré výsledky toho dohodovacího řízení, řazí, zaří, nařízení o nových potravinách v současném znění se zabývá novými potravinami, které, nebylo dosud, které nebyly dosud v Evropě významně konzumovány a které by určité firmy chtěly uvést na trh. To nařízení tedy chce usnadnit vstup těchto nových potravin na trh a zároveň zajistit jeho bezpečnost a také eh, po podporovat inovaci u malých a středních podniků. Ale co je důležité, to stávající nařízení eh, podle mnohých, včetně zástupců eh, průmyslu, nezávislých vládních organizací, nevládních organizací a dalších, eh, není účinné, protože ty procedury jsou velice dlouhé a proces schválení začíná na úrovni členských států a potom, pokud jsou námitky, tak ty dokumenty jsou sdíleny mezi členskými státy, potom jsou zaslány komisi, e, pokud existují vědecké námitky, tak do toho vstupuje EFSA a tak dále. Takže je to proces, který je velice zdlouhavý a všichni mají pocit, že tu je prostor pro zlepšení. E, takže proto e, máme před sebou tento návrh a ten tedy máme nyní na stole. Abychom podpořili eh, inovaci, tak eh, zjednodušujeme ten proces schvalování. Žádosti jsou zasílány přímo komisi a rovnou EFSA hodnotí jejich riziko, místo aby eh, probíhal ten dvouúrovňový postup, který jsem právě popsala. To zvýší efektivitu, protože to půjde rychleji a také to značně zjednoduší dovoz ze třetích zemí, pokud jde o zemědělské výrobky, které nebyly někdy spotřebovány aplikovány v Evropě, ale jestliže například už dlouho, 25 eh, let nebo více, jsou konzumovány v těchto třetích zemích, E, tak navrhneme těmto zemím, většinou rozvojovým zemím, e, že nemusí absolvovat tento e, schvalovací proces, ale pouze notifikační proces, což je jednodušší procedura a měla by jít rychleji. Samozřejmě členské státy budou mít i nadále možnost námitek v případě závažných bezpečnostních problémů a potom vstoupí do hry EFSA. Nicméně chceme tuto možnost eh, zjednodušeného postupu pro eh, potraviny, které už dlouho dobře fungují ve třetích zemí. Eh, Definice nových potravin, to je další výsledek toho dohodovacího postupu. My bychom chtěli zjednodušit a vyjasnit tuto definici. Jsou to tedy nové potraviny, nebyly od konzumovány v Evropě před rokem 1997, což je datum toho prvního nařízení. A v tomto návrhu se chceme vyhnout obtížím, které se týkají kategorií nových potravin. E, proto máme e, seznam nových potravin, které spadají pod tuto definici. Uvědomujeme si samozřejmě, že tu může dojít k omylům, protože to není úplný e, výčet, ale pouze ilustrativní seznam nových potravin a my jsme připraveni tuto definici v případě potřeby pojasnit, pokud by byla zavádějící. E, k té proceduře. E, je velice důležité si uvědomit, že e, ta autorizace bude generická, neboli jinými slovy. Malé a střední podniky, které mají většinou méně prostředků na úplné posouzení rizika, budou mít prospěch z té autorizace. Na základě stávajícího nařízení e, probíhá procedura, na jejímž základě se mohou na trh dostat nové e, firmy, ale je to složitější. E, jakmile nová potravina je schválena za současné legislativy, tak společnost musí prokázat, že její produkt je ekvivalentní nějakému produktu, který už je schválen. To je procedura, která dlouho trvá a všechny stojí peníze a proto přicházíme s touto eh, generickou autorizací, tedy platnou pro celý typ těchto potravin. Eh, potom eh, má EFSA pět měsíců na posouzení rizika a dále máme dalších pět měsíců, omlouvám se, devět měsíců na autorizaci. Pokud jde o ochranu údajů, tak eh, ta autorizace bude generická, jak jsem právě řekla, ale abychom pomohli určitým eh, firmám, které mají kapacitu na to, aby eh, na základě vlastního výzkumu a vlastních dat vyprodukovali potravinu, tak jim navrhujeme ochranné mechanismy. V tomto případě nepůjde o generickou autorizaci a tato firma bude mít možnost uvést potravinu na trh, protože ji jaksi sama vypěstovala na základě vlastních eh, výzkumů. Ale musí ta firma prokázat, že je vlastníkem všech dat, že je vlastní všechna klíčová data, která jsou nutná ke schválení nové potraviny. Eh, jak jsem už řekla, tak tento návrh je výsledkem velice dobré práce v dohodovacím řízení eh, kde tím tou hlavní překážkou bylo primárně klonování. Chceme zlepšit současný systém, všichni jsou zajedno v tom, že tento systém zlepšit jde. My chceme urychlit postup schvalování, usnadnit přístup na trh a e, podpořit inovaci a zároveň e, udržet bezpečnost potravin. E, Eh, my jsme díky sekretariátu parlamentu obdrželi včera eh, posouzení dopadu, přečetli jsme ho eh, rychle, ale s velkým zájmem a já si myslím, že tady bych skončila se svou prezentací a velice ráda odpovím na případné konkrétní otázky. Ještě jednou vám děkuji, že jste dali tento bod na dnešní program. Děkuji mnohokrát. A nyní bude mít slovo zástupce EFSI. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste pozvali eh, agenturu EFSA do této debaty a že jste mi dali slovo. Eh, já bych na začátku chtěl říct, že EFSA se neúčastní eh, vývoje legislativních aktů a není odpovědná za politiku, ale přesto jsem rád, že jsme byli pozváni do této debaty a chtěl bych pohovořit o našich současných aktivitách a plánovaných aktivitách, eh, které provádíme v rámci, které budeme provádět v rámci implementace tohoto eh, návrhu, až vstoupí v platnost. V současné době eh, je, existuje ta decentralizovaná procedura a EFSA hodnotí pouze ty žádosti, kde členské státy vznesly námitku prostřednictvím svého kompetentního orgánu. To se týká asi dvou třetin eh, žádostí, eh, které tedy byly postoupeny eh, od členských států. Je tedy jasné, že nový návrh s centralizovanou procedurou urychlí celý proces a je velice dobře, že celkový čas na vědecké hodnocení nových potravin bude snížen tuto službu EFSA poskytuje zdarma, nevybírá žádné poplatky od žádostí v oblasti regulovaných výrobků a to se týká i žádosti o schválení nových potravin. Jak už jsem říkal, vážíme si toho, že tato e, centralizovaná procedura e, urychlí práci, ale zároveň zvýší pracovní zátěž EFSA. E, nicméně bude přesunut eh, interní personál z oblastí, kde pracovní zátěž není tak vysoká. To znamená, že nežádáme eh, navýšení personálních stavů, abychom tuto práci byli schopni zvládat. Eh, chtěl bych také říct, že po žádosti Evropské komise jsme začali pracovat na průvodním dokumentu pro žádosti o schvalování nových potravin a tyto dokumenty budou k dispozici v říjnu příští příštího roku, samozřejmě pokud nové nařízení o nových potravinách bude formálně schváleno. Předpokládáme, že tyto e, průvodní dokumenty budou dány k dispozici ve veřejných konzultacích, aby všechny zainteresované strany se mohly vyjádřit a tyto e, komentáře potom budou hodnoceny a případně zapracovány do konečného dokumentu ještě před zveřejněním. Dále, kromě podpory pro žadatele, členské státy a další zainteresované strany, plánujeme eh, v roce 2016 eh, informační eh, akci s žadateli nebo každého, koho to bude zajímat, kde budeme objasňovat ty dokumenty a dáme žadatelům možnost ptát se na detaily ohledně vědeckých požadavků pro schválení nové potraviny. Dále eh, EFSA nedávno oznámila, eh, že v rámci posilování svých služeb pro žadatele bude v budoucnosti možné, že eh, na žádost EFSA bude žadatel vyzván během hodnocení, aby poskytl vysvětlení nebo doplnění k té žádosti. Uvědomujeme si, eh, že několik členských států eh, má kapacitu a dostatečnou vědeckou eh, expertízu v hodnocení nových potravin a domníváme se, že by bylo dobré, kdyby členské státy si uchovaly tuto expertizu i v budoucnosti a kdyby e, poskytovali poradenství žadatelům. Členské státy budou muset mít nutné odborné znalosti k přeskoumávání notifikací o tradičních potravinách byli, bychom velice rádi, kdybychom mohli využívat těchto odborných znalostí z členských států e, a chceme e, až to nařízení e, bude schváleno, e, navazovat nějaké smluvní vztahy a byli bychom rádi, kdyby členské státy podporovaly e, EFSU pomocí přípravních, prac, přípravných prací, předběžných hodnocení a tak dále, což by nám významným způsobem urychlilo práci. Diskutovali jsme minulý měsíc s poradním fórem a plánujeme zřízení sítě s členskými státy, kde bude EFSA diskutovat s experty z členských států kontaktů o obecných záležitostech. Bude to možnost vyměňovat si názory ohledně hodnocení nových potravin a samozřejmě tato síť pro nové potraviny nebude e, projednávat konkrétní žádosti, to bude úkolem e, EFSA, ale vzhledem k tomu, že EFSA působí v celé řadě dalších oblastí, tak bude důležité mít platformu pro spolupráci a výměnu názorů s členskými státy. Děkuji vám. Děkuji FC mnohokrát za veškerá vysvětlení a nyní dávám slovo Centru pro strategie a hodnocení. Máme zde tři odborníky, Jack Manel, Michel Richardson a Steven Thompson. a oni nám představí hodnocení dopadu. Eh, celkově mají k dispozici 15 minut, které si mezi sebou mohou rozdělit, jak budou potřebovat. Prosím. Děkuji, že jste nás sem pozvali, abychom odprezentovali naše doplňující posouzení dopadu. Já jsem tu se dvěma kolegy, se, s kolegou Stephenem Compingsem z EDAS a dalším kolegou ze stejné firmy e, jako já. My jsme byli požádáni o e, doplňující posouzení dopadu a my e, Teď pojednáme o našich hlavních zjištěních, které se týkají e, různých problémů spojených s novými potravinami. Posuneme na další slide. My jsme dostali eh, v zadání eh, několik hlavních cílů. Eh, za prvé přeskoumat posouzení dopadu komise z roku 2008 a za druhé zhodnotit návrh, který je teď na stole a posoudit jeho přínosy a za třetí proskoumat nové materiály, které byly zveřejněny od, nebo po tom posouzení dopadu, které proběhlo před několika lety. Provedli jsme tedy eh, několik eh, výzkumů, abychom eh, splnili zadání Eh, hodně eh, velká část toho výzkumu probíhala, tak říkajíc, od stolu, tedy šlo o zkoumání eh, publikací a článků a tak dále. A kromě toho jsme provedli řadu interview s Evropskou komisí a dalšími legislativními orgány a právě tak s národními úřady ve členských státech, zástupci sektorů průmyslových asociací, asociací spotřebitelů, podnikatelů, malých a středních podniků a také s zainteresovanými aktéry ze třetích zemí. Velice stručně o těch klíčových problémech, které jsme měli zkoumat. Já o tom nebudu hovořit podrobněji, protože to přenechám svým kolegům, aby to vzali postupně, ale Měli jsme pět hlavních otázek. Rozsah působnosti a definice, tedy jaký by byl dopad centralizované procedury na nové potraviny a jaká bude role úřadu členských států v tomto novém systému a e, ještě než předám slovo kolegům, tak několik slov na závěr. My jsme e, předložili e, návrh zprávy, která bude dokončena v po určité době po této schůzi a příslušných konzultacích a jsme samozřejmě k dispozici pro další otázky. Já teď předám slovo Stevenu Tomkinsovi, aby představil blíže naše závěry a doporučení. Děkuji ti, Jacku. Eh, první oblasti, kterou jsme zkoumali, byl rozsah působnosti a definice. My jsme samozřejmě už věděli, že eh, nová definice nových potravin uchovává datum 15.5.1997. Cokoliv, co vzniklo po tomto datu, je považováno za nové, za nové potraviny. To je v podstatě eh, dobrý nápad, protože to zohledňuje nové produkty, které přicházejí na trh a když jsme hovořili se zástupci spotřebitelů a podniků, tak jejich názory se značně různí. Z pohledu průmyslu eh, tato nová definice eh, může znamenat, že stovky tisíc produktů eh, najednou budou vyžadovat autorizaci jakožto novou potravinu. To v podstatě znamená, že všechno, co je starší než 15. květen 1997, by se z ničeho nic stalo novou potravinou, přestože to nikdy nebylo vnímáno jako nová potravina. jde tady například o nové odrůdy ovoce, e, které vznikly v rámci šlechtitelských programů, ty by najednou byly novými potravinami. A ať už to komise zamýšlí nebo ne, vytvoří to značnou administrativní zátěž, e, takže, by bylo do... a takže tím vznikne právní nejistota pro operátory. E, na, naopak z hlediska spotřebitelů byl ten názor téměř opačný. Jestliže ta definice je příliš široká, tak eh, eh, tady mohou vzniknout díry a nějaká potravina, která ve skutečnosti je nová, by mohla propadnout sítem. Takže naším hlavním doporučením je, že eh, bych měl proběhnout intenzivnější dialog mezi Evropskou komisí, spotřebitelskými organizacemi a průmyslovým sektorem, aby se ujednotili na tom, jaký bude dopad této nové definice. Ještě další slide, prosím. Děkuji. Takže e, dopad centralizované e, autorizace e, autorizační postup teď bude vykonávat EFSA, což vlastně tím, tím škrtáme předběž, ta předběžná hodnocení na úrovni členských států. Tím šetříme čas při schvalování žádostí a teď dříve to bylo tak, že stovky vědců zkoumali ten týž dokument a teď už jich bude méně, takže to bude zjednodušené. E, přesto je tu mnoho oblastí, e, kde může docházet ke spožděním. E, stále ještě je velice pomalá procedura komitologie a naším hlavním doporučením je, e, že pokud Evropská komise e, myslí vážně e, tento proces žádostí a přísné časové harmonogramy, tak by bylo dobré zavést nějaké dílčí termíny pro různé fáze toho procesu. Dále k té zjednodušené notifikační proceduře pro tradiční potraviny. Tu také vítají všichni Eh, jestliže nějaké jídlo je považováno za bezpečné v jiné zemi, eh, je konzumováno velkou částí populace a eh, nemá tedy problémy s bezpečností, tak nemusí podstupovat tak přísné hodnocení rizika. Tady jde ale o potraviny, které jsou pouze z primární produkce, kdežto nové potraviny většinou prochází alespoň nějakým zpracováním, takže e, ta zjednodušená procedura by mohla mít omezenou hodnotu, pokud se bude vztahovat pouze na několik málo žádostí. E, podobně e, máme požadavky na prokázání historie bezpečného užívání což je notoricky velice obtížné. Tady probíhají spory ve vědecké literatuře a naše doporučení zní, že požadavky na poskytování údajů o bezpečném užívání by měly být eh, přesněji eh, vypsány. Tady je mnoho odůvodněných námitek od členských států a výsledkem by byl velice dlouhý proces žádosti o schvalování. my jsme eh, zkoumali eh, náklady a eh, prostředky na žádosti o schvalování a nemůžeme dospět k žádnému závěru, protože to závisí na tom dokumentu EFSA, který bude zveřejněn v říjnu příštího roku, takže tady se zdržujeme hodnocení. Pokud jde o generickou autorizaci, tak to je v zásadě dobrá zpráva. Znamená to, že zejména malé a střední podniky nebudou muset podstupovat úplnou autorizaci, jestli že už to za ně v podstatě udělala jiná firma. Ale eh, k, aby tato procedura generické autorizace fungovala, tak musíme mít robustní mechanismy ochrany údajů. Eh, průmyslový sektor vyslovil eh, obavy, že režim ochrany dat někdy nemůže být zaručen, zejména když nějaká firma spolupracuje s akademickou sférou, a pokud potom e, je na to nějaký odkaz ve vědeckých publikacích, tak to znamená, že režim ochrany dat nemůže být udělen. Jestliže režim ochrany údajů nefunguje tak, jak by měl, tak to samozřejmě potom e, brání splnění těch cílů. Děkuji, Stevene. Přesouváme se k roli národních orgánů a e, agentur v tom centralizovaném systému. Členské státy e, budou v podstatě mít roli v prostřednictvím stálého výboru pro e, vstup nových potravin na trh na základě bezpečnostního hodnocení EFSA. Většina eh, zpovídaných respondentů, včetně eh, samotných orgánů členských států a EFSA, řekli, že by byli rádi, kdyby eh, členské státy asistovali při vypracovávání bezpečnostních hodnocení, aby poskytovali odborné znalosti a vědomosti což by také usnadnilo konsenzus v tom stálem výboru. Na druhou stranu není možné v tuto chvíli předvídat, jak je pravděpodobné, že členské státy budou vznášet odůvodněné námitky e, v případě tradičních potravin z třetích zemí. E, to bude e, záviset na kvalitě údajů, které poskytne žadatel. Mám na mysli ty údaje o historii bezpečného užívání. Takže tady e, naše doporučení e, na základě našeho výzkumu zní, že členské státy e, by se měly účastnit bezpečnostního hodnocení, pokud jejich expertíza jim to umožňuje. To by zlepšilo efektivitu centralizovaného systému a také vědeckou důvěryhodnost toho posudku od EFSA. A riziko, že členské státy budou vznášet odůvodněné námitky e, velice často, bude zmírněno tím, že e, zavedeme e, přísné kvalitativní standardy pro údaje o historii bezpečného užívání a také ještě objasníme přesněji pojem historie bezpečného užívání. Takže teď se přesuneme k další klíčové oblasti, kterou jsme zkoumali a to je vztah eh, mezi návrhem eh, nařízení a eh, dalšími právními předpisy, které se týkají potravin. Zástupci průmyslového sektoru, se kterými jsme hovořili, i EFSA zmínili mnoho problémů ohledně nových potravin, eh, které se týkají eh, živin a eh, zdravotních požadavků, Tady je požadavek na ještě dodatečná hodnocení. Jedno z nich vyžaduje regulace 1924, nařízení 1924 z roku 2006. Tady se vztahuje také pětiletá, pětileté období na ochranu eh, údajů eh, ohledně eh, živin. Ale problém je, že je poměrně náročné pro firmy Eh, předkládat eh, různé soubory údajů zároveň, eh, údajů, které se týkají bezpečnosti výrobku. Pokud jde o data o nových potravinách a o živinách, protože tady jsou často zapotřebí klinické studie, které trvají velice dlouho. Takže jestliže tato dvě oddělená hodnocení e, musí být provedena e, v různých e, chvílích, tak ty dotyčné obdob, lhůty pro ochranu údajů možná se nebudou překrývat, nebudou se shodovat, což by přineslo problém firmám a mohlo by je to odradit od toho, aby podali žádost o e, uvedení nové potraviny na trh. E, podobně tu existuje nebezpečí e, duplikace, pokud jde o hodnocení nových potravin, které obsahují substance, jako živiny a dietární substance které tedy spadají pod nařízení 1924 lomeno 2016. Toto hodnocení je velice podobné tomu bezpečnostnímu hodnocení v případě nových potravin. Takže podle té zpětné vazby z našich interviewů by bylo velice vhodné skombinovat obě tyto hodnocení do jednoho, čímž bychom eh, se eh, vyhnuli eh, zbytečné duplikaci. A ještě e, poslední problém, který zmínili spotřebitelské asociace, e, je ten, že v tuto chvíli e, neexistuje žádná harmonizace na evropské úrovni, pokud jde o botanické látky. Jinými slovy, určité botanické látky by mohly být považovány v některých členských státech za potraviny, kdežto v jiných členských státech za léčiva. Což by mohlo způsobit problémy v centralizovaném systému. Protože výsledkem by mohlo být zablokování rozhodnutí. Jestliže jestliže nová potravina obsahuje nějaké botanické ingredience. Takže naše doporučení e, zní, že v případě e, bezpečnostního hodnocení a zdravotního hodnocení e, nových potravin by se to mělo provádět zároveň, aby se shodovaly ty pětileté lhuty pro ochranu údajů pokud tato dvě hodnocení proběhnou po sobě, nikoli zároveň, tak by bylo zapotřebí nějakých zvláštních opatření, aby byl uveden soulad mezi ty pětileté lhůty. Pokud jde o nutriční a e, dietární látky, tak e, tady e, by bylo zapotřebí jasnějších pokynů od EFSA, abychom se vyhnuli zbytečné duplikaci bezpečnostních hodnocení. A konečně neexistuje dostatečná harmonizace, pokud jde o status určitých botanických látek a ingrediencí. To je potřeba důkladně zvážit, abychom zajistili, že to neovlivní efektivitu nové jednotného centrálního postupu schvalování. Já teď předám e, slovo zpátky svému kolegovi. Děkuji, takže to byl e, takový stručný přehled e, našeho doplňujícího posouzení dopadu. My jsme dodrželi čas a já jsem k dispozici na případné otázky. Děkuji. Děkuji za toto doplňující posouzení dopadu. Děkuji také EFSE a komisi za jejich prezentace. A nejdříve bude mít slovo Jack Nicholson, který je naším zpravodajem pro nové potraviny. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych se chtěl eh, omluvit, že jsem tady nebyl na začátku. Eh, byl jsem eh, Eh, na chodbě eh, a protože jsem šel ze schůze koordinátorů, my taky máme mnoho duplikací činností. Eh, nicméně bych chtěl poděkovat všem za tuto velice zajímavou prezentaci. Zdůraznili jste několik hlavních oblastí, kde jsou problémy a zajímá mě také názor stínových zpravodajů a dalších kolegů z tohoto výboru. Eh, jenom možná několik slov. Eh, velice stručně bych chtěl navázat na tři doporučení z toho eh, posouzení dopadu. To jsou oblasti, které podle mě budou muset být značně pozměněny Evropským parlamentem. Jednou z nich je definice a rozsah působnosti. Ten návrh v žádném případě nesplnil své cíle a sice e, objasnit definici e, nové potraviny. E, z toho posouzení dopadů i z mých vlastních konzultací je jasné, že nepanuje žádný konsenzus, pokud jde o výklad článku 2 a definice nové potraviny. Odstranění kategorií způsobilo značnou nejistotu e, v oblasti průmyslu. A já sice uznávám, že potřebujeme flexibilitu, abychom se vyhnuli dírám v rozsahu působnosti nařízení, e, tak je podle mě velice obtížné e, přijmout současný návrh komise, který postrádá jakoukoliv kategorizaci. Je to samozřejmě důležitá diskuze, a ta proběhla eh, jak na, v tomto výboru, tak na různých workshopech a myslím si, že by bylo rozumnější eh, eh, při, u, zachovat ty kategorie a pouze aktualizovat jejich podobu tak, abychom ošetřili případy nečekaného průmyslového vývoje. Dalším úkolem je podporovat inovace v průmyslu. Já vítám, že komise e, to bere na vědomí. E, tady v to posouzení dopadu zdůrazňuje, že jsou tu ty dvě pětileté lhůty, které komise navrhuje. Naprvé musíme odstranit obavy průmyslu ohledně koordinace e, ochrany údajů a těch pětiletých lhůt pro eh, zdravotnictví a eh, potraviny eh, žádosti, které neuspějí jakožto nové potraviny, by neměly dostat ochranu údajů ani v, tom druhém hodnocení. A za druhé, to právo odkazování, které se týká důvěrnosti údajů e, musí být také zváženo. E, nesmíme ukončovat nesmírně cennou spolupráci mezi univerzitami a průmyslem. Ta je nesmírně důležitá a je důležité, aby tento vztah přetrval a aby se aby nebyl omezen v případě nařízení o nových potravinách. K těm lhůtám eh, bych, toto je jeden z posledních aspektů toho posouzení dopadu, že eh, tady se hovoří o tom, že mnoho fází toho aplikačního procesu si žádá eh, přesné lhuty, což určitě přispěje k rychlejší autorizaci nové potraviny. Eh, musíme identifikovat v tom návrhu oblasti, kde by bylo dobré zavést termíny a kde je žádoucí urychlit aplikační proces. Samozřejmě ten čas, který proběhne, než komise komise vydá stanovisko, by se mohl zkrátit z těch navrhovaných devíti měsíců na kratší dobu a e, já bych zavedl i lhůtu pro rozhodnutí stálého e, výboru. E, pane předsedo, v tuto chvíli bych chtěl vrátit slovo vám a vyslechnout si názor stínových zpravodajů a dalších kolegů z tohoto výboru. Děkuji vám. Grazie James. Adesso Děkuji mnohokrát, Jamesy. A nyní budou mít slovo stínoví zpravodajové. Jako první kolegyně Ajuzo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát také komisi, zpravodaji EFSE a expertům, kteří hodnotili studii dopadu. Eh, již jste správně upozornil to, že to je třetí legislativní období, kdy se zaujíma, zaobíráme o tomto téma a měli bychom využít našich zkušeností, které jsme již nazbírali, protože jsme zůstali stejní zpravodajové i stejní stínoví zpravodajové, kteří to zpracovávají. Naprosto souhlasím souhlasím s postojem pana zpravodaje Nikolsona. Domnívám se, že to nejdůležitější, co máme na stole, je téma definicí. Definice jsou nesmírně důležité, již na to poukázali experti, eh, protože jinak tady máme co dočení s obrovskými problémy v právní nejistotě. Musí tady být naprosto jasno v tom. A také musí být tedy sjednocená terminologie, i co se týče nanotechnologií. Eh, potraviny z třetích zemích. Eh, souhlasím, v zásadě ten návrh je správný, ale musíme si uvědomit, že eh, ve třetích státech nemají stejné požadavky ani postupy na používání potravin na jejich zpracování. Čili toto je třeba zohlednit. Ochrana dat. Ochrana údajů. Tady také souhlasím s tím, co řekli hodnotitele v souvislosti s akademickými organizacemi, které se účastní eh, výzkumu. Já mám důvěru v to, že potravinářský průmysl má přísné dohody tak, aby tato, tyto údaje byly používány exkluzivně eh, pouze pro tyto účely. Také mi přijde velice dobrá myšlenka ten návrh, aby malé a středně velké podniky byly zahrnuty do předkládání návrhu, co se týče EFSI. Jistě budou mít více práce. Právě jsme o tom hovořili v souvislosti s rozpočtem. Toto je třeba vyřešit, protože zástupce agentury už řekl, že když nebudou získávat příspěvky, když se bude snižovat rozpočet, bude nemožné vyřešit eh, tento problém. Musíme mm, to zohlednit a snažit se najít řešení. Mm, také tady máme velice konkrétní pokyny pro průmysl. Vidíme konkrétně eh, v tématu označování potravin, že to ještě není úplně jasné všem průmyslem odvětvím, mají s tím problémy. Co se týče dalších, eh, další regulace, tady snad nebude žádný problém, ale bez pochyby bychom mohli mít problém se různými druhy postupů, eh, když se jedná o autorizaci nějakého nového prvku. Eh, hodnotitele sami upozorňuje na to, že musí existovat norma, a co se týče lhůt. A chci se zeptat konkrétně na následující věc. Nové potraviny, které byly schváleny eh, v souvislosti s články 4, 5, 7 příslušného nařízení, budou zahrnuty do jednotného seznamu a proto tady nebudou uvedeni žadatelé a nebudou mít tedy tuto ochranu. Jak to bude s, to, s tím schvalováním toho konkrétního nového produktu? Počítá se tady s nějakou přechodnou lhůtou? kvótou pro tento druh produktů a bude tady ta exkluzivita ochrany údajů pět let. To je všechno. Děkuji vám. Děkuji. Pan Haukne. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, jenom eh, něco málo obecně k tomu posouzení dopadu Eh, my zelení stále ještě máme pocit, že upřednostňujete biznis před ochranou spotřebitele. Eh, bylo by možná zapotřebí to ještě zdůrazňovat v nadcházejících eh, debatách, aby, te, aby to ohnisko zájmu leželo spíše na spotřebitelích a lidech obecně než na biznisu. K návrhu komise Máme několik poznámek. Ohledně klonovaných potravin máme obavy z faktu, že klonované potraviny jsou explicitně vyňaty z rozsahu působnosti, abychom se vyhnuli eh, nesrovnalostem. Měli bychom zajistit, ale, aby alespoň základní požadavky byly naplněny, dokud nevstoupí v platnost eh, nová legislativa o klonech. Eh, ty požadavky, které v současnosti platí, nejsou ani zdaleka přiměřené, ale eh, zajišťují alespoň to, aby klonované potraviny nemohly být uvedeny na trh bez podání žádosti a toho schvalovacího postupu. Jestliže vyjmeme sklonované potraviny, tak budou moci být uvedeny na trh potraviny z klonovaných zvířat, aniž by si toho koho, dokoliv všiml. My jsme eh, eh, diskutovali o limitu pro označování eh, nanomateriálů v potravinách letos v předchozích měsících. Ta definice je stále ještě přeskoumávána a my máme také obavy, ale to je oddělený problém. Pokud jde o ten limit, tak ta definice umělých nanomateriálů, zní, že jsou to e, záměrně pozměněné materiály, kde alespoň 50% nanočástic e, mají velikost e, do 200 nanometrů. Komise nyní chce aplikovat tuto definici i na nové potraviny. Nicméně v tomto případě tady nejde o označování, ale o hodnocení rizika. I EFSA si uvědomuje, že e, je tu nejistota a navrhuje desetiprocentní práh pro žádosti v oblasti potravin. Kdyby se aplikoval ten 50% práh nejen pro e, označování, ale také v nařízení o nových potravinách, existuje riziko, že některé nanoingredience nebudou definicí pokryty a proto nebudou spadat e, pod působnost nařízení o nových potravinách, což znamená, že nebude podléhat povinnému posouzení rizika před vstupem na trh. V nařízení pro nové potraviny bychom proto měli zvolit konzervativnější přístup a odkázat na desetiprocentní práh, který doporučuje EFSA. A e, za třetí k, e, k prováděcím aktům. Nemůžeme přijmout prováděcí akty, které budou eh, rozhodovat o tom, zda eh, potravina spadá pod definici nové potraviny nebo ne. Eh, Evropský parlament vždy trvá na aktech přenesené pravomoci, pokud jde o definici toho, co spadá do působnosti legislativy a co ne. A to tež se týká i, o aktu, to tež se týká i aktualizace seznamů. Tady nemůžeme souhlasit s prováděcími akty. Proč by nové potraviny měly být autorizovány bez dohledu pohledu Evropského parlamentu, když všechna aditiva a příměsi a e, e, příchuti e, jsou pod tímto dohledem. Návrh komise z roku 2008 navrhuje aktualizovat seznam pod dohledem Evropského parlamentu a není jasné, proč teď komise navrhuje proceduru, která neobsahuje právo veta Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Grazie, non essendo Děkuji. Žádné další zájemce o slovo nemám. A přes... Takže se omlouvám. Ještě další řečnice. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat komisi eh, EFSA i eh, eh, té organizaci pro posouzení dopadu. V ob, jsem, eh, pokud jde o to, že eh, geneticky modifikované organismy a klonované potraviny eh, byly vyňaty, tak my si myslíme, že je přiměřené, aby se, abychom je pojednali odděleně. Pokud jde o návrh komise a posouzení dopadu, tak mě tam pozastavil, já jsem se pozastavila nad několika věcmi. Pokud jde o to ty tradiční potraviny z jiných zemí a historii bezpečného užívání, tak měli bychom zavést lepší definici toho, té historie bezpečného užívání. Například pokud komise dostane žádost o uvedení na trh země, ze země, kde eh, je potravina už používána, tak by bylo dobré, kdyby eh, ta zjednodušená eh, procedura neponechávala vágnost a neponechávala příležitost pro eh, mnoho eh, odůvodněných námitek. Takže myslím si, že bychom rozhodně měli zpřísnit kritéria a definice v tomto návrhu. No, jestli to chápu dobře, tak eh, ta autorizační procedura je taková, že návrhy už nebudou zasílány členským státům, ale přímo komise, která potom rozešle ty žádosti členským státům. A EFSA provede přímo posouzení rizika. Účelem toho je snížit časovou náročnost, ale Otázka je, zda žadatelům leží na srdci spíše čas anebo eh, předvídatelnost procesu. A pokud jde o to, že EFSA bude využívat expertizu z členských států, eh, tak to je v pořádku, ale stále mi leží na srdci, že eh, bude značně snížena role členských států v posuzování rizika. Zejména tam, kdy si nejsme jistí, že EFSA a Evropská komise bude mít kapacitu na to, aby zvládala ten objem žádostí radostí. Děkuji. Grazie alla collega Boylan eh, e adesso... Děkuji kolegyni Boylan. A nyní dávám slovo panu místopředsedovi Pocovi. Budu nový v tom týmu, protože včera jsem byl jmenován stínovým zpravodajem eh, pro tuto věc za SND a, a musím říct, že tak, jak jsem měl přes noc možnost si prostudovat tu dodatečnou studii dopadů a částečně i tu materii samotnou, tak jsem zděšen totálně, úplně stejně jako jsem byl zděšen, když jsem poprvé dostal v loňském roce do ruky a PRM, Plant Reproductive Material. Co to je za návrh, kdy musíme změnit definice, aby vůbec bylo jasné, co spadá do působnosti toho návrhu, aby vůbec bylo jasné, že to celé dává smysl. A jak se máme postavit k návrhu, když podle sdělení expertů ta umělá administrativní hranice rok 1997 může znamenat, jestli si dobře pamatuji, stovky tisíc potravin, které se najednou stanou novými jak se máme vypořádat s eh, ohromnou nejistotou o vlivech zavedení té centrální autorizace, kdy na jedné straně je obava z obrovského nárůstu administrativní zátěže a na druhé straně je obava z toho, že některé látky, které mohou být riskantní či nebezpečné, vůbec nebudou do působnosti té legislativy zahrnuty. Takže v tuto chvíli jsem nesmírně zděšen a věřím a, a doufám, že prací v týmu s panem zpravodajem Nicholsnem se to moje zděšení změní a v úžasné nadšení nad báječnou eh, prací expertů z Evropské komise. Děkuji. Grazie. Děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo zástupci rady. Grazie, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste zařadili tento bod na pořad jednání. Rovněž bych chtěl poděkovat celému výboru, projevili se skutečně velký zájem o toto téma. I pro italské předsednictví je to téma, které je skutečně velice důležité. Na druhou stranu bych ještě jednou rád poděkal výboru a zejména panu zpravodaj Jamesovi Nicholsonovi, protože je zde snaha v té věci pokročit a nalézt vyváženost. Po vyjednávání, které jsme měli v roce 2009 a 2010, což byla vyjednávání, když, když jsme měli možnost eh, se na ten balíček, na ten celý balíček ještě jednou detailně podívat, eh, prostudovat si to. V tomto kontextu si myslím, že tato diskuse je velice užitečná vzhledem k úkolu, který před sebou má italské předsednictví a také s ohledem na to, že zde existuje že bychom rádi, abychom brzy dosáhli dohody mezi institucemi. Co se týče práce rady, mohu vám sdělit následující. Již řecké předsednictví eh, o tomto tématu několikrát diskutovalo a Nyní přišlo tedy na řadu naše italské předsednictví a jde o to, abychom eh, z řadu otázek dojasnili, jsou to otázky, které si skutečně zaslouží, abychom je ještě prohloubili. Například, jak má vypadat přes seznam nových potravin zcela přesně a jakým způsobem je třeba přesně nadefinovat nanomateriály. My jsme rozhodnuti pevně, že k tématu přistoupíme tak, aby to bylo skutečně přiměřené, tedy s veškerými obezřetnými opatřeními, protože skutečně bychom měli být v této věci obezřetní. Veškerá mění a veškeré podněty, které dnes zde byly vyjádřeny, zohledníme. Tedy jinými slovy, skutečně se chceme v této věci velice angažovat a chceme ve všech věcech spolupracovat s parlamentem. Pro nás je parlament skutečně velice důležitým partnerem. Děkuji. Děkuji italskému předsednictví. Nevím, zda naši experti si přejí ještě něco doplnit, dodat, či zodpovědět na nějaké konkrétní otázky. Ne? Žádné odpovědi? Dobrá. V tomto případě uděluji slovo komisi a poté našemu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto velice eh, užitečnou a zajímavou debatu eh, k té definici. Samozřejmě úmyslem komise není eh, zahrnout nové potraviny, které nebyly v, úmysl, v minulosti považovány za nové potraviny. Jak jsem říkala už ve své úvodní řeči, je to výsledek toho dohodovacího řízení. A my bychom velice rádi objasnili definici eh, tak, aby fungovala jak pro spotřebitele, eh, tak pro eh, biznis, tak, aby existovala právní jistota, aby bylo jasno v tom, co je nová potravina a co ne. Takže naším úmyslem v žádném případě není eh, retroaktivně pokrývat eh, nějakou potravinu, eh, která, u které není důvod považovat ji za novou. Ale úmyslem je objasnit kategorie. Dám jeden příklad. Například eh, bílkoviny eh, z hmyzu jsou považované za nové potraviny, ale hmyz jako takový není nová potravina. V tom není žádná logika, ale je to tak proto, že ta, ty kategorie ze stávajícího nařízení eh, říká, že jde o ingredience derivované z něčeho. Jakmile začnete takto detailně popisovat kategorie, tak vzniknou podobné šedé zóny strany, což není dobré. Takže takový byl náš úmysl a my jsme e, připraveni e, zlepšovat e, porozumění u spotřebitelů, kteří chtějí informace a chtějí mít na talíři bezpečné jídlo i pro firmy. Pokud jde o ten seznam, tak ano, bude existovat jednotný jediný seznam a důležité je, že dnes mnoho potravin podléhá té ekvivalenci. Tedy jestliže e, firma e, získala schválení, tak celá řada dalších firm může také uvádět tuto potravinu na trh, protože tu máme tu proceduru podstatné ekvivalence. Takže dává smysl mít jeden jediný list, jakmile toto nařízení, seznam, jakmile toto nařízení schválí v platnost a e, všechny dosud schválené potraviny budou považovány za schválené genericky. To je kvůli jasnosti, abychom nepodstupovali opakovali příliš mnoho eh, těch procedur eh, podstatné ekvivalence. Eh, chtěla bych ujistit členy tohoto výboru, že potraviny z klonovaných organismů jsou vyňaty z tohoto návrhu, protože v době, kdy jsme tento návrh vypracovávali, se o klonech pojednávalo v jiné legislativě. Samozřejmě, jestli tato jiná legislativa nebude schválena zároveň s tímto návrhem, tak ponecháme klony v působnosti eh, této, tohoto nařízení, aby tady nevzniklo eh, lega, právní vakuum. Eh, k žádné žádosti o uvedení takové potraviny na trh ještě nedošlo, ale je důležité, aby to toto nařízení pokrývalo, pokud ostatní legislativy, zejména o nařízení o klonech nebude e, schváleno. E, GMO to bylo vždycky vyňato z tohoto nařízení a vždycky vyňato bude, protože na to jsou tu jiné e, legislativní akty. Pokud jde o nanopotraviny, tak považujeme za přiměřené jak pro informovanost spotřebitele, tak pro biznis, abychom odkázali na existující definici, přestože tato definice existuje pro účely označování, protože je to velice technická a vědecká definice, která se nedá změnit, protože taková je realita. Tak, takové zkrátka nano je. Takže e, my bychom rádi neměli v jednom sektoru, totiž potravinářství, různé definice e, nano e, pro různé účely. Takže chceme být co nejkoherentnější s tou technickou definicí. Samozřejmě pokud budou určité rozdíly, tak eh, můžeme se s tím smířit, ale musí být jasné jak spotřebitelům, tak firmám, o co tady jde. Eh, samozřejmě eh, experti z členských států a jejich spolupráce s EFSO, jak už to bylo zmíněno, to zůstane. Všichni se shodnou na tom, že je potřeba zjednodušit postupy a EFSA i v jiných oblastech úzce spolupracuje s vědci a vědeckými agenturami z členských států. A pokud jde o e, zdravotní e, nároky a e, nové potraviny, tak tady je důležité si uvědomit, že legislativa v oblasti zdravotních nároků se týká toho, zda to jídlo, zda ta potravina je dobrá na kosti, na srdce, zda zabraňuje chorobám a tak dále. Takže tento právní předpis se vztahuje na jakoukoliv potravinu. Je to autorizace jaksi neškodnosti té potraviny. To se netýká týká přímo e, nových potravin. Je tedy důležité, aby tato legislativa existovala odděleně. A pokud náhodou půjde zároveň o novou potravinu, tak je potřeba e, vědět, že e, nařízení o nových potravinách se týká bezpečnosti těch potravin, zatímco v případě té druhé legislativy ze zdravotnictví půjde o zdravotní účinky. Samozřejmě je potřeba vědět ještě předtím, než proběhne to zdravotní hodnocení, vědět, vědět, že je to bezpečné jakožto potravina. Ty kroky tedy jsou možná provázané, ale neměly by probíhat úplně paralelně. E, myslím si, že všichni se na tom shodneme, ale je důležité e, mít na paměti stále cíle toho legislativního aktu. E, já bych ještě jednou chtěla poděkovat za velice užitečnou debatu. My budeme samozřejmě i nadále spolupracovat s radou i s vaším výborem a budeme doufat v co nejlepší výsledek výsledek, možná i v prvním čtení, kdo ví, protože už jsme odvedli velice mnoho práce na této problematice. Děkuji i komisi a dávám slovo na závěr diskuze našemu zpravodaji panu Nikolsnovi. Děkuji. Děkuji mnohokrát všem, kteří se účastnili této debaty. Já si myslím, že byla velice užitečná a Dobrali jsme se určitým způsobem toho, jak postupovat dále. Eh, chci vás ujistit, že pokud jde o mě, tak já se zabývám eh, novými eh, potravinami a ne klonováním. To je něco jiného a je to oddělené, takže já nemám v úmyslu do této debaty eh, tahat klonování. Tato debata už proběhla v minulosti, eh, je to něco jiného. Eh, já co nejdříve představím časový harmonogram pro tuto zprávu a těším se na workshop 7. října. Děkuji vám všem. Thank you to you and, uh... Děkuji mnohokrát. V tomto případě můžeme podstatě naši schůzi uzavřít. Uvidíme se eh, k naší 14.45 eh, ze stále, abychom mohli eh, mít tu rodinnou fotografii, jak jsem o ní hovořil. Takže vám děkuji a uvidíme se opět za chvíli.